Vážení kolegové, vypadá to, eh, nebo máme eh, velmi nabitý program, dvě velmi eh, důležitá slyšení máme s před sebou, takže by bylo dobré, abychom se pustili do práce. Už jsme tak trošku unavení, je to velmi intenzivní, ale myslím si, že výhoda je, že všechny tyhle homologační orgány absolvujeme za den a půl. Je dobré, abychom si takhle rychle vytvořili přehled. Vím, že někteří z vás přicházejí, odcházejí, je spousta zasedání eh, výboru tenhle týden, důležitých hlasování, takže vím, jak je to obtížné. Nicméně dnes dopoledne jsme měli velmi zajímavé slyšení. Laurent. Dnes je zde s námi pan Laurent Benoit a paní Beatrice López, ředitelé ve skupině Utaxeram z Francie. Já vám děkuji za to, že jste přijali naše pozvání a hned vám dám slovo na pár úvodních poznámek. Dobrý den. Děkujeme za to, že jste přišli. Já jsem předseda, generální ředitel skupiny UTEC Seram, což je soukromá francouzská společnost, nezávislá, která je pověřena především homologačními testy ve Francii. A já vám v několika slajdech představím naši skupinu UTEC Seram abyste si mohli udělat větší představu. Doufám, že všichni vidíte. Máme téměř 400 inženýrů a techniků, máme dvě zkušebny, nedaleko Paříže 52 milionů, máme obrat, z toho 20 v zahraničí. Máme dvě zahraniční filiálky, jednu v Číně, jednu v Rusku. A máme obchodní styky se 40 zeměmi, zhruba 40 zeměmi. A pokud jde o evropské certifikáty homologace, tak jsme lídrem v, certifiká- v certifikátech M1 a N1. Klíčová data, to je jen historie, abych připomněl jednu věc. Sídlíme v Linas Monterey, což je velmi historické místo. V roce 1924 zde byl postaven okruh, eh, vysokorychlostní okruh, který dodnes existuje a tam se dělaly také první testy, pokud jde o spotřebu a děláme také stabilizované rychlosti. To se původně tedy dělalo na tomto okruhu. Ta společnost, o které hovoříme, byla vytvořena v roce 1945. Ty laboratoře máme právě na tomto místě a v roce 2008 jsme koupili eh, druhou zkušebnu na sever od Paříže. To jsou tedy klíčová data. Teď jen eh, pár odkazů, abyste si udělali představu. My se zaměřujeme skutečně pouze na silniční dopravu, to znamená na automobily, ale nejen na automobily. Pokud jde o automobily, tam spolupracujeme nejen s francouzskými, ale i německými, anglickými, japonskými, čínskými a dalšími výrobci automobilů. Pracujeme také s dodavateli automobilového průmyslu, pracujeme také s armádou, v zemědělství, energetikou, veřejnou dopravou, velkou distribucí, prostě se všemi, kdo mají co dočinění se silniční dopravou. Naše jednotlivé obory, takže homologace, to je to nejdůležitější, kvůli čemu jsme tady dnes. Beatrice Lopez je ředitelkou právě oddělení pro legislativu a homologaci. Ta bude určitě moci zodpovědět vaše otázky. Pak zde máme zkoušky a expertíza, to jsou všechno laboratoře, to vám za chvíli ukážu. A pak další obory, to proběhneme rychleji. Certifikace, poradenství a vzdělávání a potom eh, školení řidičů. Pokud jde o legislativu a homologaci, tam se hráváme velmi důležitou roli. Já vám nebudu číst celý slide, navíc to bude předmětem celé řady otázek. Máme velmi důležitou pozici, pokud jde o tvorbu legislativy, protože jsme zastoupeni jak v Bruselu, tak v Ženevě, v celé řadě pracovních skupin. To je jedna ze zvláštností u tak a to je také jeden, jedna ze silných stránek, že jsme vlastně už od počátku přítomní v pracovních skupinách, které vypracovávají evropskou i mimoevropskou legislativu. Celosvětové uznání ve Francii, Anglii, Nizozemsku a Rumunsku máme technické služby a pak máme další mezinárodní uznávání, ale to už je mimo dnešní téma. Pokud jde o zkoušky expertizu, to jsou všechny ty laboratoře, které máme. Provádíme legislativní a normativní testy a zkoušky Euro NCAP. Jsme akreditováni od roku 2001, je nás pět takových v Evropě. Děláme také expertizu a technickou podporu. Máme testovací plány, validujeme je a děláme také eh, výkonnostně benchmarkové testy produktů. U těchto laboratoří spíše než slova promluví slajdy. Máme několik hlavních laboratoří. Laboratoř pro životní prostředí, tam pracujeme s takovými věcmi, jako je hlučnost, vibrace, elektromagnetická kompatibilita a samozřejmě emise spotřeba. To máme úplně špičkové laboratoře. Bezpečnost, tam samozřejmě pracujeme na aktivní i pasivní bezpečnosti. A pak máme další laboratoř, spolehlivost, spolehlivost. Máme tam také okruhy, silnice, kde tedy můžeme provádět testy a máme také okruhy na silnicích. A to je z mé strany vše. Pokud máte otázky, jsem vám k dispozici. Já si myslím, že budeme mít hodně otázek. Děkuji, kolegové. A nyní přistoupíme k otázkám. Dnes dopoledne jsme měli trochu více času. To teď odpoledne nemáme, takže budu přísnější. Abyste to všichni věděli. Pan Salba. Děkuji. Má první otázka je, když jste zjistili, že jsou rozdíly v emisích naměřených v laboratořích a v reálném provozu, udělali jste s tím něco? Reagovali jste nějak? Ano, děkuji za otázku. Když hovoříte o emisích, jaké emise máte na mysli, prosím? emisní kontrola v laboratořích a na silnicích. Zjistili jste, že je tam velký rozdíl a my to taky víme. Udělali jste něco, když jste to zjistili? Vy hovoříte o emisích oxidu dusíku, myslím. Byli jsme upozorněni na tento rozdíl, když jsme měli přístup výsledkům toho eh, měření v reálném provozu právě pomocí těch přenosných zařízení PEMS. My nejsme technická služba. Naším cílem není studovat tyto odchylky z technického hlediska. My prostě dnes eh, máme za úkol dodržovat legislativu a dbát na dodržování legislativy. A dnešní legislativa nám říká, že měření emisí se provádí pouze v laboratořích. Teď Evropská komise předložila nový návrh, podle něhož se emise budou měřit v reálném provozu. Jak si myslíte, že to ovlivní za prvé procesy a za druhé automobily a dýzlovou technologii. Určitě to bude mít vliv, protože to bude mnohem náročnější. Jak si myslíte, že se dýzlová technologie přizpůsobí této nové realitě? Ano, máte pravdu. Dnes se s tou novou legislativou RDE se ty naměřené emise budou mnohem více blížit reálnému provozu, protože se budou měřit in situ a ne někde v laboratoři. Vývoj vozidel tedy bude muset eh, se tomu také přizpůsobit. Budeme mít totiž mnohem eh, menší toleranci, než máme dnes a z tohoto hlediska budou tedy vozy lepší z hlediska emisí. A ta legislativa bude platit od roku 2019. Pokud jde o technologie, už teď je na trhu spousta technologií, ty je ovšem třeba posílit, aby byly schopny fungovat za všech podmínek. Někdy to vyžaduje čas, ale máme technologie, které jsou už dnes u dýzlových motorů efektivní, takže na těch ještě musíme pracovat, podpořit je, rozvinout, posílit. To bude určitě vyplývat z RDE. Takže to je optimistická vize. Nemyslíte si, že to omezí potenciál dýzlového průmyslu v Evropské unii? Že nebude schopen průmysl přizpůsobit se této nové realitě? A že to že to odsoudí dýzlové motory k zániku. To nejsou otázky pro technickou službu, spíše pro výrobce automobilu. My vám můžeme říci, že na oplatňování každé nové legislativy je potřeba dát trochu času, jak výrobcům, tak jejich subdodavatelům, aby ty technologie mohly dopracovat. RDE by mělo začít platit na evropském trhu právě s nějakým tím časovým odkladem. Pan Herbrandy. Uh, děkuji, paní předsedkyně, a děkuji vám oběma za to, že jste sem k nám přišli. Teď jsem mi vypnul iPad. A už mi nedá ani otisk prstu. Tak. Víte, to soukromí. Takže eh, poděkuji vám za přímočaré odpovědi na eh, otázku, jestli eh, to teplotní okno a, a mm, to dokončení cyklu po 20 minutách je Diffy device, odpojovací zařízení. Myslím si, že to říkáte jasně ve svých odpovědích. A také to, jak definujete normální běžné použití, se asi blíží tak, jak to, tomu, jak to chápo, chápe 100% lidí mimo Eh, laboratoř. Takže děkuji vám eh, za toto. Ale mám tady eh, otázku, kterou jsme kladli i včera odpoledne a dnes dopoledne. Jaké možnosti máte zkoušet auta mimo ten běžný řádný testovací cyklus NEDC. Vy jste napsali, že to je problém, nemáme žádný možno, žádnou možnost systematicky odhalovat uh, Eh, odpojovací zařízení podle stávajícího nařízení. Proč ne? Vy můžete přece dělat, co chcete. Pokud to nepoužijete pro oficiální homologaci, tak eh, můžete konfrontovat výrobce s výsledky a požádat je eh, o vysvětlení toho, proč jsou ty emise najednou 20krát větší, když děláte jiný testovací cyklus. Můžete to udělat i uvnitř NEDC tím, že to otočíte, trošku to pozměníte a tak dále. Vím, že podle zákonu to nemůžete použít pro homologaci, ale sami můžete ověřit, jestli to auto se chová stejně také, když ten zkušený cyklus není eh, přesně takový, jak je definovaný ve vyhlášce. Proč jste to neudělali, nebo proč to neděláte? Děkuji za tuto velmi relevantní otázku. Myslím, že jste to i řekl při tom, když jste kladl svou otázku. Ze zákonného hlediska my jako technická služba musíme uplatňovat legislativu, která je stejná všude v Evropě. To znamená, že my jako francouzská technická služba nemůžeme dělat něco jiného než španělská technická služba a tak dále. Jinak bychom asi neměli upřímně řečeno mnoho klientů. To, co říkáte, určitě může být požadováno úřady a my potom jako technická služba budeme uplatňovat jiná pravidla, než ta, která jsou obsažena v legislativě. Ale i tady budu velmi materialistická. To vše má svou cenu. A dnes nejsme placeni za to, abychom dělali tyto testy navíc. My jsme placeni za homologační testy a je to také velmi materiální otázka. Ano. You've never been asked. A nikdy vás žádný národní orgán o něco takového nepožádal, protože to je jejich eh, právní povinnost vymáhat evropskou legislativu. Článek 5.2 je o odpojovacích zařízeních a my jsme viděli řadu studií a spoustu jiných jasných dokladů o tom, že e, lidé celou dobu věděli o existenci ať už odpojovacích zařízení nebo těch zařízení e, k oklamání cyklu nebo k obejití cyklu Eh, vy jste nikdy nebyli požádáni, abyste šli eh, za rámec eh, toho testu NEDC, který od první do poslední sekundy ten automobilový průmysl dobře zná? Ještě jednou. Někdy nás v rámci pouze homologace nežadali o to, abychom se podívali na to, co se děje nad rámec těch uh, testů vyplývajících z legislativy. Teď je možno požádat o studie. A jenom eh, ze zajímavosti jste nikdy nic takového nedělali? Pro zajímavost? No, no, ne. Ne. Ani prostě v sobotu ráno, že byste si to udělali nikdy? Rozhodně ne v sobotu ráno, to určitě ne. Nikdy jsme neskoušeli nic mimo naši práci. Oui, merci. Ano, děkuji. Já navážu na otázku pana Hebrandyho ohledně toho, co jste měli dělat v rámci takzvané komise Royal. Tam jste měli prohlédnout 85 vozidel představuji si, že jste použili systém PEMS, abyste ověřili, zda tam skutečně je nějaký rozdíl. Můžete nám o tom něco říci? A také o tom, zda jste odhalili eventuální zakázaná zařízení, odpojovací zařízení. Ano, my jsme byli v takzvané komisi Royal pověřeni tím, abychom prováděli testy. A měli jsme tedy tři druhy testů. Nejdříve tedy je to test D1, ten je popsán v té francouzské zprávě. Tam jsme se snažili v laboratoři jet s tím autem na těch válcích a zjistit, zda to auto bylo schopno identifikovat, zda je na tom správném válci. To vlastně navazovalo na to, co bylo odhaleno u Volkswagenu. A potom u toho druhého typu zkoušek, to byla zkouška D2 a zkouška D3, tam jsme umístili ten mechanismus PEMS, který nám umožňoval měřit v reálném provozu. A dělali jsme stejný test, který děláme pouze tedy na těch válcích na silnici. S těmi třemi testy, které zde máme nad rámec legislativy, protože to byla tedy zvláštní žádost francouzských úřadů, tak tam jsme naměřili rozdíly. Když říkáte, že jsou nad rámec legislativy, tak já bych ráda upozornila na to, že v legislativě je článek, který jasně říká, že tyto normy emisí znečišťujících látek musí být dodrženy v reálných podmínkách. A my jsme měli různá vysvětlení. Já to vysvětluji jinak. Ty normální podmínky rozhodně nejsou v laboratoři. Na základě těch výsledků, které jste získali, které byly zveřejněny a jsou transparentní, vidíme, že je zde obrovský rozdíl mezi reálnými podmínkami pro tato vozidla a testy první certifikace. Přijali jste opatření? která byste měli být schopni přijmout, buď tedy stahnout, odebrat homologace, anebo provést další šetření. Tady odpověď je jasná. My jsme pouze v uvozovkách technická služba. To znamená, že tuto otázku byste měli položit francouzským úřadům. My nejsme schopni stahnout, odebrat homologaci. A předložili jste nějaké návrhy francouzským úřadům, že by bylo dobré, aby homologaci odebrali? Ano, my samozřejmě jsme v kontaktu eh, s komisí paní Royalové a uvidíte, že v závěrech komise Royal jsou doporučení a ty, ta doporučení se opírají o ty výsledky těch 86 testů automobilů. Vy jste hovořila o takových eh, zařízeních, která se tedy eh, blíží těm odpojovacím zařízením, třeba ta tepelná okna, anebo odpojení systému po určité době. Kontrolovali jste to? Nekontrolovali, nikdy jsme to neviděli. Pokud jde o třeba to omezenější termické okno, tak to jsme nikdy u homologace neviděli. To ne, to já myslím, když jste dělali těch 86 testů. Tam jsme to, ano, tam jsme viděli ty rozdíly a výrobce nám vysvětlil, proč je tam tento rozdíl. Co byste si myslela o myšlence, že bychom měli evropský orgán, který by stál nad všemi těmito národními úřady, jako je ten váš, aby mohl regulovat celý systém a možná který by dohlížel na to, aby ten systém byl celoevropsky efektivnější. Připadá vám to dobré nebo ne? Tady hovoříme jenom jako zástupci UTAK, ne za ostatní francouzské služby. My upřímně požadujeme nějakou evropskou kontrolní instanci, aby všechny technické služby pracovaly stejným způsobem. Ano, my chceme zabránit tomu, aby si technické služby různě interpretovaly legislativu, aby výrobci nemohli říct, ten dělá to, ten dělá tamto. To jsou věci, které dnes slyšíme trochu na všech stranách, takže určitě požadujeme Evropský kontrolní orgán. Děkuji, pan Karinš. Já se omlouvám, zcela mimořádně jsem vás přeskočila. Já se omlouvám, jenom chci otázku na vyjasnění. Vaše organizace je jenom na technické úrovni, nebo jste také homologační orgán? Donc en fait, nous, on est... My jsme technická služba, chtěla jsem říct jen technická služba, ale to není úplně špatné. A francouzské úřady, které udělují homologaci, ti, kteří podepisují eh, homologační certifikát, jmenují CNRV a ty spadají pod Ministerstvo životního prostředí, takže my nejsme tímto orgánem. Takže moje otázka, a myslím, že ostatní kolegové se také ptali i na předchozích slyšeních, je následující. Dívám se do budoucna. Možná ostatní se vás také budou ptát na odpojovací zařízení. Do budoucna, myslím, bude důležité, abychom eh, i jako zákonodárci pochopili, co by bylo třeba zlepšit systému, aby nenastaly ty problémy, které nastaly teď, kdy eh, spotřebitelé byli uvedeni v omyl, pokud jde o eh, eh, vlastní činnost vozidla, protože si léta kupovali vozidla, která nedělala to, co je uvedeno na nálepce a v zákoně. Byly tady velmi silné interakce mezi eh, OEM, výrobci původního zařízení, eh, kteří mají eh, potenciální střed zájmu. Jestli skutečný, to je druhotná otázka. A co byste tedy řekla, jak ten systém zlepšit v Evropě a v návaznosti na to, co řekl právě kolega? Mělo by to být něco nadnárodního? Byla by to cesta, kudy se ubírat, nebo eh, to lze vyřešit eh, v rámci stávajícího systému a jeho drobných změn? Já chápu, že to je širší eh, otázka, dám vám zbytek svých třech minut. Děkuji, takže znovu. Toto je pouze stanovisko UTAK. To, co jsme zažili v posledním roce, nám jasně ukázalo, že homologace není řešením všeho, to je jedna věc. Protože to, co bylo odhaleno na některých eh, vozidlech, to by homologace, homologační testy také neodhalily. Upřímně řečeno, já si myslím, že dohled nad trhem by mohl do široké míry reagovat na ty vaše obavy, protože Tady jde skutečně o reálný život, reálný provoz. Dohled nad trhem, to je automobil eh, ve svém živlu. Nevím, jestli je to normal nebo ne. Prostě různě je to auto používáno v závislosti na zkušenostech, schopnostech řidiče. Bude-li zaveden dohled nad trhem na národní úrovni nebo na evropské, to už je další debata, ale podle mě by to byla jedna z myšlenek, které bychom měli určitě podporovat. Já tady chápu, že to by bylo až ve chvíli, kdyby eh, to auto už se prodalo z eh, produkční linie, jak se potom bude chovat v reálném světě. Eh, ještě to, co říkal kolega Gebrandy, chápu, že zákon stanoví jisté požadavky ohledně toho, jak provádět ten test co se snažím lépe pochopit, je, co zabrání vaší organizaci, ku příkladu, v tom, aby si kladla některé hlubší otázky. Dobrá, zákon po nás něco požaduje, ale dává to smysl? i třeba v medicíně lékaři často musí vyplňovat eh, různé formuláře, které v podstatě vůbec nemají nic společného se zdravím pacientů. A eh, tady je to trošku podobné. Vy musíte dělat některé věci, ale eh, řekněme, kdybyste byli v pozici toho doktora, tak byste přece jenom věděli o těch pacientech více než ostatní. Tak proč nenavrhnete nějaké věci, které by se daly změnit a podobně? Takže znovu ta moje odpověď bude trochu přímá. Dnes jsou ta pravidla evropská. I když eh, některé věci víme, jak říkáte vy, jako dobrý lékař, měli bychom je hledat. Nemůžeme si dovolit říci, ty výrobče automobilů, přijdeš ke mně, ale já budu dělat něco jiného, než to, co je psáno v legislativě, tak to by asi se klientům příliš nelíbilo. My jsme placeni za ty testy. Buď legislativa jasně řekne, že technická služba má právo, nebo dokonce je vyzývána k tomu, aby dělala to a to. Ano, v tom případě by to bylo něco jiného mohli bychom tedy hledat i něco jiného. Ale dnes je legislativa taková, že to dělat nemůžeme, protože to bychom asi daleko nedošli. Já bych tomu jen dodal, že ta budoucí legislativa s různými úrovněmi teploty eh, z RDE, to určitě pomůže. Až projdete všechny tyto testy, budete moci certifikovat, dosvědčit, že ten vůz, který jste homologovali, je skutečně dobrý. Pak je samozřejmě třeba kontrolovat na trhu, zda ta produkce dodržuje úroveň, která byla homologována. Děkuji, pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedající. I will speak in my mother language. Uh, i tak, eh, jak jste říkali, eh, přímo provádí a dohlíží na, na testování vozidel a jak jsem poslouchal teď, eh, před tím vypuknutím, znovu se na to zeptám, to je poslední moje otázka k té minulosti, před vypuknutím toho celého problému jste ne, nezaznamenali, neměli jste pocit, že dochází k nějakému divnému chování Eh, případně přímo eh, k tomu, že by bylo použito defeat device eh, v rámci toho, jak ty testy probíhaly. Rozumím tomu, že ty testy nebyly nastaveny nebo nebyla ta pravidla nebo nejsou nastavena prozatím, že by měli, neměli, nezjistili, neměli jste nějaký pocit, že se něco chová jinak, než je definováno technicky? Eh, Velmi upřímně, ne, ne. Druhý, eh, ve vaší odpovědi k otázce 8 uvádíte, že dnes nemáte možnost zjistit podle těch stávajících pravidel, eh, že je použito použito defeat device. Myslíte si, že ten nový návrh, který obsahuje použití systému RDE, že ten nový návrh tento problém řeší tak, aby, aby skutečně bylo to testování eh, a homologace byla provedena skutečně, že to je dostačující pravidla, které dnes dostáváte nebo budete dostávat do ruky. Ne, máte pocit, že by tam mělo být ještě něco navíc? Eh, Pokud jde o defeat device, eh, tak je pravda, že budoucí texty mnoho, mnohem lépe budou tedy definovat eh, tuto položku. Pokryjou se mnohem větší odchylky teploty, budou zde také limitní podmínky, které budou mnohem širší než laboratorní testy. To samozřejmě ano, to nám pomůže v našem postupu. Detekovat to, co bude ilegální nebo ne, to bude mnohem komplikovanější, protože je zde hodně softwaru a to ty texty neřeší dnes. Rozumím. Poslední dotaz. Právě dnes na eh, výboru TRAN probíhala diskuze eh, k připravovanému schvalování motorových vozidel a tam se právě objevil ten návrh na, eh, na eh, agenturu či nadřízený orgán, který prozatím je jaksi velmi obecně definován, který by dohlížel nad, nad těmito mechanismy. Já mám osobně obavu, aby to neskončilo pouze, že nám přibyde administrativy. Jestli eh, tím správným krokem není určitá standardizace, rozšíření těch možností, o kterých vy jste teď hovořila, eh, protože eh, zkušenost je, že další dohlížecí orgány nemusí řešit ten faktický problém. Pro mne je to o přísnějších pravidlech, anebo o systému kontroly odpovídající té technické úrovni Eh, toho pokroku a, a, a posunování těch technických možností vozidel. Mně připadá, že ten nahlížecí orgán může i vám přinést víc té administrativy a toho nepříjemné, té, té nepříjemné administrativy zatěžující, než by to šlo tím technickým prokrojem. Nemáte obavu z, té, z této přílišné administrativy a papíru? Oui, effectivement. Ano, kdyby to znamenalo více byrokracie, tak si nemyslím, že by to posunulo věci vpřed. Zároveň my jako technická služba požadujeme, aby legislativa byla vykládána stejně všude. Takže kdybychom měli nějaký subjekt, který by kontroloval, že ten či onen úřad eh, uplatňuje stávající legislativu, to už by byla dobrá věc, eh, aniž by to tedy znamenalo nárůst byrokracie. Nevím, jestli je to možné snadno zrealizovat, ale bylo by to dobré. V každém případě dnes nemáme odpověď na otázku ohledně detekování podvodných softwarů nebo ne. Uh, Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu velice jednoduchou otázku eh, na vysvětlení. Na stránkách Evropské komise je seznam eh, národních orgánů dohledu nad trhem podle jednotlivých zemí. A u Francie je u motorových vozitel řešeno Direction Technique UTAC. Já myslím, že to je vaše firma. Čili vy jste uvedeni jako um, národní orgán dohledu nad trhem. Znamená to, že kromě uh, těch technických služeb vy máte také nějakou roli dohledového orgánu? To je chyba. My vůbec nejsme orgánem, který by byl pověřen dohledem nad trhem ve Francii. Děkuji, teď je to jasné. Má další otázka se týká toho, co jste ochotni nebo schopni udělat mimo těch detailně popsaných testů NEDC. Kdyby vás francouzské úřady požádali, abyste testovali vůz v celé řadě různých míst, jiných než ten standardní test NEDC, byli byste schopni to udělat a byli byste ochotni? Úřady, které jsou kompetentní v oblasti homologace, mohou požádat o jakékoliv testy v případě, že zde hrozí nějaké riziko z ekologického či bezpečnostního hlediska. Takže pokud jsou za tímto účelem požadovány další testy, tak ano, je to možné a my ty zkoušky potom provedeme. A právě to jsme dělali v rámci té takzvané komise Royal. Yes, because you, you, in one of the... Ano, protože v jedné předchozí otázce jste se vyjádřili v tom smyslu, že to nemůžete dělat jako technická služba, i proto, že tam e, je konkurence ostatních. Ale byli byste tedy schopni se ujmout takovéhoto testu, pokud by vás o to někdo požádal? A ta má předcházející odpověď e, byla v systematickém kontextu. Nemůžeme to dělat eh, při každé homologaci, protože s tím nepočítají legislativní testy. Nemůžeme se systematicky chodit dívat, co se děje mimo zkušební cyklus, ale na žádost úřadu určitě bychom byli schopni to udělat, pokud by to tedy nebylo něco opravdu mimořádného. Ale ano, byli bychom schopni testovat i za jiných podmínek, než stanoví legislativa. Děkuji. Teď, když se podíváme do budoucna, to je samozřejmě důležitá součást. Na našem výboru nám trošku dělá problémy konkurence mezi technickými službami a také homologačními orgány. Považujete tuto konkurenci za zdravou, přínosnou, anebo si myslíte, že bychom se jich v budoucnu měli vyhýbat? Já si myslím, že je třeba vyhnout se konkurenci, aby vyhrál ten, kdo bude nabízet nejjednodušší postup, u koho ty testy budou nejsnadší. Toho bychom se tedy měli vyvarovat, aby ta konkurence nevedla k tomu, že výrobci se budou obracet spíše na jednu technickou službu než na druhou, protože budou eh, ty testy u toho jednoho úřadu jednodušší než u jiného. Tomu bychom rozhodně měli zabránit. Yes. Um... Dobrá. Ale také vidíme, že existují tendence v členských zemích, jak bych to tak naformuloval, být méně přísní, nebo přinejmenším trošku pomoci eh, vnitrostátnímu průmyslu, aby prošel nějakým testem. Teď nikoho neobvinuji, ale eh, prostě jsou zde určité vzájemné zájmy. Aby prostě určité eh, klíčové typy prošly tím testem. Eh, teď opravdu nehovořím konkrétně o Francii, ale eh, třeba i o Itálii nebo jiné eh, zemi. Myslíte si, že k tomu dochází na základě vašich zkušeností a znalostí? Euh. My vám můžeme odpovědět za Francii. Nemůžu hovořit za nikoho jiného, ale mohu vám zaručit, že ve Francii je ta interpretace velmi, velmi přísná. To znamená, že zde není takový to, jak bych to řekla, takový to vztah mezi výrobci a technickými službami, ale nemůžu hovořit za nikoho jiného. Paní Konečna. Děkuji, paní předsedkyně. Také mi dovolte vám poděkovat, že jste eh, si na nás udělali čas. A eh, dovolte mi pár otázek k vašim odpovědím, které jste nám zaslali písemně, spíš asi pár upřesnění. V odpovědi 8 na otázku druhou jste uvedli, že jste o problematice spojený, eh, spojené s takzvaným defeat devices měli příležitost komisi informovat v různých pracovních skupinách, v níž jste se podíleli na rozvoji evropské regulace. Já bych se vás chtěla zeptat, jestli nám můžete sdělit, jakou formulaci jste použili, když jste informovali a kdo z komise byl přítomen a kdy k těmto jednáním došlo? Jen taková drobná oprava. Já jsem špatně interpretovala tu druhou část když jsme odpověděli ano, měli jsme příležitost v různých pracovních skupinách. Týkalo se to toho, že jako technická služba jsme nakloněni tomu, aby zde byly příručky, metodické příručky. A interpretovali jsme to tak, jestli tato vůle mít metodické příručky pro homologaci, jestli jsme o té naší vůli hovořili s komisí. A ano, my jsme to několikrát komisi řekli, řekli jsme, že bychom byli rádi, kdybychom měli jednoznačné postupy, které není možno vykládat různě. Omlouvám se, je to moje chyba, neodpověděla jsem eh, na tu otázku, která se týkala těch odpojovacích zařízení. A můžu se zeptat, komu konkrétně jste to v komisi tedy řekli, na jakém konkrétním jednání a zhruba v kterém časovém úseku o tom věděli, že chcete zvolit jiný postup, protože postup, který je evidentně nevyhovuje? Ještě jednou, my jsme reagovali globálně, jak říkal Laurent Benoit. My sledujeme pracovní skupiny už asi 30 let, eh, takže říct vám, na kterém zasedání přesně jsme řekli, že bychom dávali přednost jasným pravidlům, to vám úplně přesně říct nemůžu. My se už od 70. let podílíme na legislativní práci. Máme tedy také tu první směrnici, která se týkala měření emisí. Už na té jsme se podíleli a vždycky na těchto pracovních skupinách jsme měli svůj dav lidí, kteří mají své vlastní zájmy a my jsme požadovali jasné homologační postupy. Je to v našem zájmu říci Evropské komisi, každém případě mm, to nejsou pořád ti samí lidé, ti, kteří tam chodí těch 40 let, ale je v našem zájmu mít jasné postupy. A v tomto smyslu jsme odpověděli ano, jako technická služba jsme informovali komisi o této vůli. Dále bych se ráda zeptala, vy v odpovědi 9 hovoříte o problematické definici obratu normal use. My jsme se tady o tom dneska trochu bavili. Jakou definici by tedy navrhovalo vaše pracoviště? très bonne question. To je velmi dobrá otázka. Je to komplikované. Proč říkám, že je to komplikované? Protože jsme také sledovali práci na legislativě RDE a mohu vám zaručit, že jsme měli hodiny a hodiny debat nad definicemi těch limitních podmínek, boundary conditions, co jsou to normální podmínky. No, je to na severu Evropy, anebo na jihu Evropy, na západě, na východě, v jaké nadmořské výšce, při jaké teplotě. Je zde tolik různých použití, že skutečně není jednoduché definovat, co to je normal use. Takže měli jsme v RDE definice, ze kterých můžeme víceméně vycházet, ale upřímně řečeno, není to jednoduché. Uh, eh, děkuji. Eh, já hned navážu na to normální užití, normal use. Vy tady říkáte, že tady je vlastně nedostatek v nařízení, protože nedefinuje, co se tím míní. Eh, vy teď sama říkáte, že to je problém ty zákony existují už desetiletí, tak zřejmě jste už o tom někoho informovali. Euh, My jsme v legislativě tak úplně nestudovali tuto část, protože je pravda, že v posledních letech, než tedy já se neptám, jestli jste to studovali, ale když jste zjistili, že to není jasné, tak jestli jste... No já jsem se k tomu chtěla dostat. Chtěla jsem říct, že až dosud ty emise a homologační postupy se tedy prováděly v laboratořích a tam jsme tedy nepotřebovali definovat normálně užití, normal use. A teď tedy přecházíme do nové dimenze z RDE a teď si tuto otázku začínáme klást. Ale jak jsem chtěla říct právě, dosud jsme tu normal use nepotřebovali. That is an interesting statement. To je zajímavé prohlášení, protože pokud víme, tak eh, auta musí být v souladu se zákonem a v eh, odstavci 5.1 je emisní limit v normálním užití. E, jak vy jste teď sama přiznala, to znamená mimo laboratoř. Takže jednak máme ten test e, NEDC, který e, vede k schválení typu homologaci, ale zároveň musíme být v rámci nějakého limitu, emisního limitu a jsou zakázána ta odpojovací zařízení. Tohle to jsou prostě všechny věci, které se také musí kontrolovat, pokud to auto má být v souladu s nařízeními. A e, vy jste e, přitom řekla, že jste nikdy nedostala žádost o to, abyste se věnovali těmto věcem. E, navíc jste řekla, že je to velmi těžké, protože proto neexistují pravidla. Ale jak mají existovat detailní pravidla pro detekci třeba toho odpojovacího zařízení? To přece může být odlišné u každého auta. Takže možná máte třeba nějaký takový pocit, že něco je špatně, tak proč neuděláte test? Proč jste to neudělali? Znovu, abychom věděli, že něco abnormálního, že je tam nějaký defeat device, tak prostě musíme to začít hledat, pokud uplatňujeme legislativu tak, jaká je, to znamená mezi 20-30 a stupni, tak tam nebudeme zjišťovat, co se děje, když je teplota vyšší než 30 stupňů nebo nižší než 20. To je tedy ten problém legislativy před RDE, že ty testy se dělají mezi 20 a 30 stupni. Takže když nebudeme zjišťovat, co se děje při vyšší či nižší teplotě, tak jak můžeme? Já to chápu, ale jak se to tedy mohli eh, takhle detekovat, když se dělali ty testovací testy NDC e v pořádku? Třeba to nešlo, ale možná byly nějaké jiné testovací zařízení, zkušebny, eh, které řekly, ku příkladu, řeknu teď eh, prostě Renault, Renault má trošku jiné výsledky venku, co se týče také toho teplotního okna a podobně. Tak ehm, nenapadlo vás, že byste se na to podívali? Mm, tady samozřejmě jde o schodu, nejenom eh, co se týče homologace, ale také třeba kvality vzduchu. To máte úplnou pravdu, to se právě teď děje ve Francii. Od chvíle, kdy víme, že ty emise nejsou úplně v pořádku pod 17 stupni a nad 35 stupni, tak přijímáme opatření, abychom eh, opravili to tepelné okno, které je příliš úzké. A tím se dostávám k tomu eh, výzkumu vyšetřovacího výboru. Vy jste tedy otestovali těch 86 modelů, to jste byli vy ANO. Dobrá, eh, tam eh, zazněla kritika, že v případě Renaultu tam byla odstraněna slova, která údajně říkala, že tam byl jasný eh, software, který eh, se zaměřoval eh, na odchyt NOXu. A mě by teď zajímalo, jestli můžete podpořit, že v tom Renault Captur jste objevili nesrovnalosti, které poukazovaly na tenhle, na tenhle ten chytač NOXu. Not sure I understand your question. Já se nejsem úplně jistá, jestli jsem pochopila váš dotaz. Byl to článek ve Financial Times. Problém kalibrace u Renaultu byl to... Byl to článek o francouzském šetření, kde bylo kritizováno, že ta zpráva eh, dospěla k určitým eh, eh, závěrům, která potom nějak, ty závěry byly vyškrtnuty. A potom prostě někdo ale řekl, počkejte, tam, tam byl použit software v tom eh, Renault Captur a mm, ukazoval, jak se poukazovalo to na to, že se tam používal eh, takovýto software. Any software measurement. To je jiná společnost, která provádí měření NOx. And seeing já to chápu, ale pokud prostě děláte oddělené nějaké měření a e, zaznamenáte nějaké e, prostě konkrétní chování toho automobilu, možná to potom zase vede k těm testům. Já se budu opakovat, ale my jsme tedy zkušebnou, to znamená, že provádíme zkoušky tak, e, jak je požadováno. Pokud jde o to, co je v softwaru, to už není vůbec náš úkol. Ta komise, která vznikla ve Francii, měla za úkol vrhnout světlo na všechny ty anomálie u vozu, které tedy jezdí po francouzském území. To je tedy další část eh, práce v této komisi a to nás tedy vede k tomu, že klademe otázky. Ale teď tady děláme pouze testy těch 86 automobilů na testovacích okruzích a v laboratořích. Tím naše práce končí. Děkuji, paní Krostet. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišli a velmi jasně odpovídáte na všechny tyto otázky. Já mám nejdříve velmi jednoduchou otázku. Kdy jste se dověděli o těch rozdílech mezi emisemi naměřenými v laboratořích a při reálném provozu? Kdy jste se to skutečně dověděli? Já myslím, eh, stejně jako všichni ostatní, když byly zveřejněny jisté články, které, když eh, bylo provedeno měření pomocí těch přenosných zařízení PEMS, tak se ukázalo, že tam nejsou naměřeny stejné hodnoty jako v laboratořích. Takže při zveřejnění těchto studií. Takže jste neměli nějaké indicie, které by vám umožňovaly představit si, že zde takovéto rozdíly jsou. A jaký vztah jste měli s výrobci? Oni vám dají nějaké zadávací podmínky, nebo jste dostatečně nezávislí? Jak můžete zajistit svou nezávislost vůči automobilovým výrobcům? Tak to je hodně otázek. Já myslím, že teď už pro nikoho není tajemstvím, že ta procedura NEDC vypadala tak, že jsme měli eh, optimalizaci, byla tam taková tolerance, že jsme mohli dosáhnout lepších výsledků, ale ta optimalizace byla legální. Používalo se to a my jsme o tom věděli, ale nikdy zde nebyl tlak ze strany výrobců, abychom prováděli testy podle těch věcí, které jsou optimalizovány způsobem, který je nakloněn především výrobcům. Ano, jsme placeni výrobci, ale to nám nebrání v tom, abychom byli nezávislí a bezúhoní děláme tuto práci už 50 let, kdybychom nebyli nezávislí a čestní, tak si myslím, že bychom to asi 50 let nevydrželi. Takže rozhodně nechceme tyto hodnoty podkopávat. Ne to vás mohu uklidnit, já rozhodně jsem zde nechtěla vyjádřit žádné podezření, jenom jsem se ptala, jak vypadá váš vztah eh, s výrobci automobilu Do budoucna. Předpokládám, že jste museli zahájit eh, už teď adaptaci, abyste mohli správně provádět testy RDE. Jaké to má dopady finanční, personální a tak dále? Paní Grostet, eh, máte dva timesloty na jednou? Ne. Ano, už teď potřebujeme investice do příštího cyklu VLTP, do toho je třeba přizpůsobit celou řadu těch postupů v laboratořích, to už vyžadovalo poměrně vysoké investice a RDE, tam budeme muset eh, také investovat eh, do těch zařízení, přenosných zařízení. To je asi 200-300 tisíce eur co je důležité? Důležitá je také ta technická schopnost používat PEMS. To také není samo sebou, je to poměrně nový nástroj, takže to měření musí být spolehlivé, to musíme zajistit. To znamená, že než začneme náležitě PEMS používat, tak tomu musí předcházet eh, náležité školení. A to je tedy věc, která nás stojí dost času. PEMS, to jsou úplně nové technologie. Ještě dnes nejsou úplně spolehlivé a my právě provádíme testy, aby tato zařízení byla schopna měřit čím dál větší počet znečišťujících látek. Takže to je jedna investice. Druhá investice, ty jsou všechny ty uh, laboratoře, ventilátory, ty pásy, protože i v laboratořích eh, budeme usilovat o to, aby zkoušky se co nejvíce blížily reálnému provozu. I to vyžaduje velké investice. Ale to je úkol technické služby. Většina technických služeb eh, má laboratoře, to je dobře, chcete-li být expertem, tak je dobré mít na to prostředky. Děkuji, pan Pauluči. Děkuji. Jaké druhy služeb poskytujete výrobcům automobilů nebo autodílů? En, en dehors de l'homologation Mimo homologaci? Ano mimo homologaci v rámci testování? Protože navrhujeme celou řadu služeb. Obecně. No, obecně navrhujeme v našich laboratořích různé testovací plány. Máme část legislativy, která se vztahuje obecně na automobilový průmysl a nad rámec této legislativy mají i výrobci automobilů nebo výrobci dílů své vlastní zadávací podmínky, které třeba nevyplývají z legislativy, ale třeba z požadavků klienta. Takže tam je možno, aby prováděli tyto eh, testy. Nemusí to být nutně automobily, mohou to být kamiony, cokoliv jiného. A pak děláme spoustu dalších věcí. Certifikace systému, vybavení továren a tak dále. Takže máme poměrně širokou paletu úkolů, protože ta homologace představuje jen 20 našeho obratu, jak jsme uvedli v těch slajdech. Děkuji. Navážu na poslední otázku kolegyně. Aniž bych byl podezíravý a chtěl bych nějakým způsobem spochybňovat vaši serióznost a profesionalitu, a profesionalitu dalších eh, homologačních orgánů. Nezdá se vám, odpovězte prosím upřímně, že je zde něco, nad čímž bychom se měli zamyslet? Ti kontrolovaní a kontroloři mají stejné zájmy, zájmy, které se překrývají. Nemyslíte si, že by bylo třeba nějakým způsobem rozptýlit toto pole pro konflikt zájmu? Většina té krize, kterou teď procházíme, nevychází příliš eh, ze spolehlivosti technických služeb, ale spíše je to problém legislativy. Právě tam dnes spočívá problém více než eh, v té druhé části, tak jak ji tady popisujete, nastínujete vy. No, Sorry, Mr. Schulze. Pan Schulze? Ja, vielen Dank für Ihr... Děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišli. V tom eh, referenčním seznamu, eh, s kým spolupracujete, je i Nissan. A teď jsem se dozvěděl, že jihokorejské úřady u eh, jednoho typu Nissanu také objevili Eh, problematický, eh, problematické zařízení. Tak eh, i vám se něco podobného stalo? Objevili jste unisono něco? Donc euh, aujourd'hui, on n'a pas du tout été... Mais jsme zatím tuto aferu neřešili na naší úrovni, na úrovni technické služby, takže vlastně nevíme, co se děje pokud ty informace nemáte, tak už se nebudu dále k tomu ptát. Druhá otázka. Vy jste jediná technická služba ve Francii s mm, soukromou eh, vlastně eh, právnickou podobou. Ano, to je taková francouzská zvláštnost, že máme jen jednu technickou službu, na 45. Přesně to byla moje otázka, proč je tomu tak. V Německu, v mojí spolkové zemi máme eh, velký počet technických služeb, které nabízí konkurenci. Eh, jak tedy ve Francii, tam se na tom podílí francouzský stát? Ne, vůbec ne. Tam není žádný vztah mezi státem a naší společností. máme důvěru, vzájemnou důvěru, kterou musíme všem obnovovat, potvrzovat každý den. Neexistuje žádný dokonalý model. Máte jednu administrativu, spoustu různých technických služeb, nebo naopak je zde spousta různých možností, jak k tomu přistoupit. Je to otázka na úřady. Já myslím, že i oni přemýšlejí jakou cestou se budou do budoucna ubírat. Myslím si, že je to otázka k diskuzi. Přinejmenším je to eh, podivuhodné, ale eh, v, v pořádku, nemáte konkurenci. Tím líp pro vás. Mm, ještě poslední otázka. Jen taková poznámka. Historicky ty modely technických služeb eh, velmi byly navázány na zemi a také na výrobce automobilů v zemi. Potom došlo k tomu poevropštění, nevím, ale to jméno historicky výrobce automobilu v Německu nemělo nic společného třeba s tím, co se dělo ve Francii. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem se chtěla zeptat, a vzhledem k tomu, že vidím, že máte své klienty také mezi kamiony, tak by mě zajímalo, zda máte vybavení k tomu, abyste mohli ověřit, zda to odpojovací zařízení, které je zakázáno, zda je odpojeno nebo ne, ještě než přijdete do laboratoře. Teď hovořím tedy o kamionech, to bylo za prvé. A za druhé, vy říkáte, že nevíte, nebo nemáte žádný způsob, jak provádět zkoušku, test, která souvisí se softwarem. Říkáte, že nemáte možnost, eh, jak ověřit, eh, zda je to zařízení zapojeno nebo odpojeno, když eh, přijede do laboratoře ten vůz. Já úplně nevím, jestli se ta vaše otázka týká kamionů nebo osobních automobilů. První se týkala automobil, tedy kamionů, jestli to děláte vy, protože ověřujete legislativu a legislativa jasně říká, že toto je zakázáno, takže předpokládám, že to kontrolujete. A u osobních automobilů se ptám, zda máte možnost eh, ověřit to u automobilů, za co to nikde nenašli. Máme materiál a vybavení k tomu, abychom prováděli testy u kamionů, to je pravda, ale nekontrolovali jsme, zda tam není nějaké zakázané odpojovací zařízení. A to tež platí pro osobní automobily. Když chceme zjistit, zda tam není nějaké odpěvací zařízení, tak jedna cesta je dělat stejné testy za různé teploty. Můžeme to zkoušet třeba eh, při 0 stupňů, 40 stupních a tak dále. Jsou zde různé možnosti, které dnes ale využívány nejsou. A jak tomu ještě něco dodám? Jedná se o kamiony a autobusy. A tam se na nás už neobracejí kupující, to znamená obce nebo další zájemci o nákup aut, autobusů nebo jiných věcí. Ti se nás ptají, zda jim můžeme udělat testy, které se blíží RDE když dostaneme takovouto specifickou žádost, specifický požadavek, tak se můžeme zamyslet nad tím, jak můžeme pomoci a využít těch svých zkušeností ve prospěch klienta. Tři minuty. Paní Ayala Sender bez mikrofonu. jestli chceš, tak můžeš přerušit. Máme tady ten timing, já vím, protože jinak... Paní Ayala Sender pořád bez mikrofonu? Předsedkyně, ano, ale je lepší dělat tím pádem kratší otázky. Prostě polož tu otázku. Ale stručně, prosím tě. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli třeba v USA, protože vy jste uznáni v USA, tak jestli jste požádáni, abyste dělali stejné testy pro automobily, pokud jde o NOx. Protože myslím, že právě na tom spočívá to vaše uznání. Ta otázka se týká Spojených států. Spojené státy to je pouze uznání pro uh, vybavení, třeba uh, osvětlení a tak dále. Tam se to netýká emisí. Děkuji, paní Charanzová. I will try to be very brief. So... Děkuji opravdu stručně. Zaprvé děkuji za všechny vaše eh, odpovědi, za to, že jste mezi nás dnes přišla. Probíhá diskuse o tom, zda zakázat laboratorní testy na, eh, tedy v, v místě výroby, přímo u výrobce. někde to tak je. Mě by zajímalo, zda to je mm, podle vás dobrý nápad a jak zajistíme nezávislé testování ve výrobnách. A potom ještě k tomu, co se děje nyní, eh, je většina testů prováděna v nějaké technické zkušebně nebo právě ve výrobně. Děkuji. My můžeme říci, že v posledních eh, desetiletích eh, došlo ke změně ve způsobu provádění homologací. Když jsme začali před 30-40 lety, tak ty testy byly realizovány stoprocentně v našich laboratořích. A postupem času se většina těch testů přesunula k výrobci. Takže dnes všechny testy, které se dělají na zařízeních výrobce, jsou eh, za naší přítomnosti. To znamená, že nepřejímáme měření provedená výrobcem. Ptáte se nás, zda se účastníme přípravy vozu, když se to dělá u výrobce. Ne, tak eh, toho se neúčastníme, tam nejsme přítomni, protože pokud ano, znamenalo by to, že bychom byli u výrobce nepřetržitě. Když provádíme zkoušky u výrobce, tak nejdříve zkontrolujeme všechny prostředky, všechny nástroje, všechna měřidla, abychom si ověřili, že to je v souladu s legislativou. Vzhledem k tomu, že máme stejné nástroje u nás, tak máme dobrou představu o tom, co je požadováno pro měření. A můžeme tedy odborným okem posoudit měření provedené u výrobce. Děkuji paní Grostet. Řekli jste před chvílí, že byste chtěli evropský kontrolní orgán. Znamená to, že si myslíte, že homologace může být udělena jednoduše v některém členském státě než v jiném? Máte mezi technickými službami výměnu zásad dobré praxe? Různé interpretace, ano, to je možné, to jsme viděli, takže nebudeme říkat, že ne interpretace mohou být různé. Pokud jde o nejlepší postupy, jak jsem říkala, už řadu let se účastníme legislativní práce a v těchto skupinách máme ekvivalenty německý, španělský, italský, to znamená, jsou tam další lidé z technické služby, kteří se účastní těchto skupin a tam se snažíme dosáhnout společného stanoviska jako technické služby aby se všichni shodli, že ty testy je třeba dělat spíše takto nebo takto. A potom se rozhodne, zda tyto výměny stačí k tomu, aby se zlepšil homologační postup. Ještě budu rychle pokračovat. Jaké vozy používáte pro realizaci testů, o které jste požádáni a můžete zajistit, že zde nebude optimalizace na poslední chvíli, než bude auto předvezeno ke, kol- ke kontrole. Zda můžete mít jistotu. I kdybychom měli pochybnosti ohledně toho, co homologujeme, tak to není to nejdůležitější. Protože my chceme homologovat vůz v určitém čase, který bude mít eh, znaky a parametry popsané v dokumentaci. Ty my budeme ověřovat. A potom ten zbytek je produkce. Protože ve výrobě bude ten výrobce vyrábět na základě toho, co bylo homologováno. Takže v homologaci ten vůz nakonec vždycky projde, když ne dnes, a tak zítra. Ve výrobě tam budeme muset eh, hodně sledovat, zda to, co nám prodali při homologaci, je potom skutečně vyráběno v těch továrnách. Děkuji, paní Bonifej. Ano, děkuji. Já jsem měla jednu otázku a teď jsem ji zapomněla. Už vím, už vím, už jsem si vzpomněla. Musím pospíchat, mám dvě otázky. První otázka. Říkala jste, že abyste reagovali na žádost komise Royal mezi těmi různými testy, jste měli jeden test, který byl na okruhu. Ten systém PEMS, který jste používali, máte už jak dlouho? Ouais, parce qu'en fait, euh, quand on a commencé... Euh, Když jsme začali, když se začalo s legislativou RDE, tak jsme se vybavili PEMS, ta legislativa je z roku 2011, takže to jsou jen, řekněme, prototypy těch eh, přenosných zařízení PEMS, aby se schválila ta metoda, ten materiál, to vybavení. Jak říkal Laurent Benoit, když jsme prováděli testy pro komisi Royal, tak musím říci, že jsme měli spoustu testů, které nemohly být uznány, protože tam to nefungovalo. Ano, takže to bylo poprvé, co jste PEMS použili pro oficiální testy. Ano, pro oficiální testy. My jsme je využili při vypracování metody, ale potom oficiálně to bylo až v rámci šetření této komise. Dobře, v těch vašich odpovědích jste často říkali, že zcela uplatňujete legislativu, my s vámi samozřejmě souhlasíme. Tato legislativa je kvůli tomu, že každý rok umře předčasně 200 tisíc lidí kvůli znečišťujícím látkám NOx, oxidům dusíku. Když homologujete nějaké vozidlo, tak eh, musíte zkontrolovat celou řadu norem a mě by zajímalo, zda i u těchto bezpečnostních norem se bude zavádět faktor konformity, anebo zda bude řečeno, že je to prostě otázka bezpečnosti a proto je nutno dodržovat na 100%. Mě by zajímalo, zda se to týká pouze znečišťování, kde jsme tedy nakloněni tomu, že bychom umožnili dvakrát překročit schválenou normu, nebo zda to existuje i u otázek bezpečnosti, například u testování brzd. Je těžké odpovědět v tak krátkém čase, ale samozřejmě i v bezpečnosti, i v životním prostředí musíme být bezchybní. Pan tady před chvíli říkal, že výrobci automobilů potřebují čas na to, aby se uvedli do souladu. Právě proto se musí připravit, eh, mohou překračovat limit eh, po určitou dobu. Má otázka je, zda máme stejnou toleranci a stejnou flexibilitu, když eh, se ty normy týkají bezpečnosti, v tomto případě třeba brzd. Máme NCAP, který zachází nad rámec legislativy a v bezpečnosti. To dnes vypadá tak, že všichni, kdo chtějí prodávat v Evropě, všichni výrobci, jsou NCAP. A ta legislativa z toho vyplývá. Dnes nemáme ekvivalent v rámci bezpečnosti ten koeficient bude postupně klesat, protože technologie této určitou dobu trvá, ale to dnes nemáme v oblasti bezpečnosti. Děkuji, pan Gizeke. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pane Benováte, paní López, eh, děkujeme vám, že jste přišli na odpovědět na naše dotazy. Ještě jednou se vrátil k otázce manipulace se softwarem. Pane Meronate, vy jste říkal, že ten, eh, pokud je o podvodný software, nejsou žádné pokroky. Vy máte 360 inženýrů a z těchto 360 inženýrů, kolik eh, v této oblasti eh, má odborné poznatky o softwaru? Velmi málo, protože dnes to rozhodně není oblast legislativy, kdy by technické služby měly být silné, aby mohly zasahovat. Dnes pro účely legislativy zde nějak nevzniká konkurence v té slavné komisi Royal, o které jsme hovořili, je ještě jedna laboratoř, LeafBen, která se věnovala spíše tomu aspektu toho softwaru a tak dále, protože jsou eh, specialisty. Pokud to bude zítra vypadat, eh, že software bude převládat, eh, tak se přikloní spíše cestou tohoto dodavatele. Teď je to trošičku nepřehledné v těch různých komisích, které existují v jednotlivých státech. Eh, se dívají na to, zda je možno nějakým způsobem odhalit ty softwary. Zatím to ještě není dokončeno. Nemáme plně potvrzené případy. Je to totiž hodně komplikované a je to věc, do které určitě musíme investovat. Okay, vielen Dank für die Antwort. Die war auch... Děkuji vám za odpověď. Eh, eh, ta byla od zamířená do budoucnosti. Já chápu, že dnes jich nemáte tolik, ale musíte se každopádně připravit. Druhá otázka se týká k mobil, mo, mobilních měřících eh, zařízení PEMS. My tady na výboru eh, jsme vyslechli různé experty a oni nám vždycky eh, říkali že o přesnosti měření 10 až 20 a vy říkáte, že ta přesnost je daleko od 100 Jak vidíte ten vývoj do budoucna? kdy budeme mít spolehlivou mobilní infrastrukturu pro měření emisí. V jakém časovém horizontu? Jsou zde dvě věci. Na jedné straně spolehlivost eh, těch eh, zařízení ještě v době, kdy se vyrábějí u výrobců dílu. Často se nám stávalo, že jsme museli opakovat testy, protože ten výsledek eh, nebyl spolehlivý kvůli tomu, že PEM nefungovalo správně. Jakmile budou tato zařízení fungovat správně, tak eh, já myslím, že tam je 20% tolerance s takovou přesností se můžeme tedy spolehnout na výsledky PMS. Bude to do budoucna lepší, to nevíme. Viděli jste, že je to taková malá krabička, nikdy nedosáhnete toho jako v laboratoři, ale už rok a půl jsme pocitovali opravdu velký pokrok eh, ve spolehlivosti PEMS a musíme v tom pokračovat. Děkuji a poslední otázky, pan Eichhout. Thank you very much. Děkuji vám. Možná, že už jenom jednu závěrečnou otázku, která vyplývá z toho, že už tomu vůbec nerozumím. Homologace je jasně uspořádaná, je tady homologační orgán, potom je tam zkušebná, a, a která to udělá, všechno se to velmi udělá podle podrobného popisu, pokud se to, a pak se to schválí, pokud je to v pořádku a auto je na ulici. Nicméně homologační orgán také musí ověřit, jestli eh, to auto eh, dodržuje předpisy v normálním použití podle článku 5. že tam mm, o, o mm, legislativě o čistotě vzduchu, takže odplivovací zařízení nejsou povolená. Kdo odpovídá za to, že eh, se ověřuje dodržování této části legislativy? To, že auta dodržují tuhle Část legislativy. Kdo za tohle odpovídá? Dnes jsme říkali tedy, že provádíme tu homologaci, také soulad výroby a také kontrolujeme, jak to vypadá, nebo kontrolujeme, jak to vypadá v provozu. Možná se vám to nebude líbit, ale ta část která se věnuje normálnímu použití, ta nebyla v homologaci žádným způsobem rozpracována. Když si dnes položíme otázku, jak to bude vypadat, až budeme mít RDE, tak bude opravdu zajímavé podívat se, co se děje za normálního promozu a za normálních podmínek při normálním použití. Ale dnes musíme být upřímní, nedělali jsme testy za normálního použití, tak jak to vy chápete. Uh, to jsem pochopil. A vy říkáte, že to není součást homologace do posud. A to my víme. Nicméně zákonodárce musí dělat více než jenom homologaci, protože to vypadá, že jakmile se to auto dostane eh, na silnici, tak už eh, za to nikdo neodpovídá, ale tak to myslím není, protože je tady pravidlo eh, zakazující například odpojovací zařízení. Kdo zodpovídá za to, aby se tahle část legislativy dodržovala? Legation. To jsou úřady, homologační oře- úřady, orgány. Že jsou to homologační orgány, tak teď tady jeden máme, tak se ho zeptáme, eh, jak dělá eh, svůj úkol. Já taky předpokládám, že jsou to úřady dohledu nad trhem, což není úplně to samé. Eh, Tím jsme skončili vaše dnešní vystoupení. Já vám děkuji za to, že jste přišli, že jste uvedli všechny tyto příklady a odpovědi. Možná ještě dostanete písemné otázky a prosím, pokládejte je do 17. října. To je náš termín, ne váš. Děkujeme ještě jednou za to, že jste přišli.

Okay, colleagues, let, uh, let's proceed for the last hearing of uh, this um, Milí kolegové, tak poslední uh, část našeho dlouhého uh, zasedání. a s velkou radostí uh, vám zde představím pana Andreje Reinderse a, pana Balka z RDV. Děkuji vám, eh, že jste eh, přijeli naše eh, pozvání a já vám okamžitě dám slovo, abyste se uvedli a potom dostanou slovo další na otázky. Máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, a vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji vám dobré pozdní odpoledne. Když jsem viděl článek ve zprávách o případu Volkswagen v září 2015, Média nebudou, eh, nebude eh, zajímat jenom rozdíl mezi testem a realitem, eh, pokud jde o oxid uhličitý a spotřebu paliva, ale také ten rozdíl v emisí znečišťujících látek a sice konkrétně emisí oxidu dusíku u naftových vozidel, vozidel na naftu. Tehdy jsem se nedokázal představit, jak velký dopad tohle bude mít na evropský automobilový průmysl. Eh, dokázal bych eh, to lépe odhadnout. Eh, na druhý balíček nařízení o RDE, který, které tehdy už bylo ve finále a čekalo, čekali jsme na návrh komise. Ale nejdříve musíme poděkovat vašemu výboru EMIS, že nám dává příležitost vás informovat o příspěvku Nizozemska ARDV na vývoji eh, eh, lepších předpisů pro eh, testovací postupy. Já jsem Andrea Reisers a jsem poradce pro emise a paliva, který pracuje tady v nizozemském orgánu pro homologaci RVE. Ten vám představím velmi stručně. Náš úřad eh, je eh, státní orgán a vykonává eh, úkoly v jménem Ministerstva infrastruktury a životního prostředí. Zaměstnává 14 lidí a úkolem RDV je homologace částí, součástí vozidel a celých vozidel, dohled a provádění, dohled nad vozidly, registrace vozidel, na vydávání dokladů, včetně eh, řidičských opravní. Čili nejsme jenom homologační orgán, ale více toho máme. EDV se účastní eh, na různých eh, mezinárodních fórech na OSN i v rámci EU, kde se připravují eh, předpisy, které se týkají vozidel, a to v eh, úzké spolupráci s naším ministerstvem. Tyto aktivity jsou eh, centralizovány v oddělení osmi odborníků, kteří se zabývají s různými tématy, která se týkají vozidel. Já jsem tady odborník na emise vozidel. Jsem šefem delegace eh, v eh, pracovní eh, skupině OSN k emisím a energii GAPE, což je pracovní skupina v rámci Světového fóra pro harmonizaci automobilových předpisů. Také se podílím v Bruselu, pokud jde o emise CO2 a také jednáme jako národní technický expert za Ministerstvo životního prostředí a dopravy, a tedy, pardon, infrastruktury a také vystupuje v několika a pracovních skupinách, včetně technického e, výboru pro motorová vozidla TCMB. Když se podíváme na e, stávající e, předpisy Euro 5 a Euro 6, které se týkají emisí, ty byly Eh, přijaty v rámci spolurozhodování mezi radou a parlamentem eh, o nařízení 750 2007 eh, jsme jistě slyšeli hodně. To stanoví základy, že základní definice k emisím vozidel a prováděcí opatření k eh, tomuto eh, nařízení schválenému eh, ve spolurozhodování už se rozhodují v rámci komitologie. A to je 692-2008 prováděcí nařízení. V tom homologačním procesu technická služba ověřuje, to, jak se dodržují ty příslušné limity a to za, pomoci testu NEDC, New European Driving Cycle. Technické služby nemohou používat žádné jiné e, testy. To je proto, abychom se vyhnuli eh, odlišným požadavkům mezi jednotlivými technickými službami. Jak všichni víme, eh, tento, tak, eh, tento zkušební cyklus je před 20 let starý a už se vůbec nepodobá dnešnímu reálnému řízení po světě. Reálné, jízdy za reálných podmínek. A v roce 2017 bude tento cyklus nahrazen novým cyklem celosvětově uznávaným v LTPE. Dělá se to v rámci OSN a, ten proces už, e, nebo jeho vývoj začal v roce 2010. RDV zahájila e, tento e, proces už, tedy, tedy se účastnila a už i promítla do Euro 6, tedy když se vrátím do roku 2006 dokonce, Během vývoje toho základního požadavku na Euro 5.6 komise, Evropská komise přivídala, že test NEDC také nebude eh, stačit k eh, zajištění eh, nízkých emisí znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku při provozu na silnici. To už se předpokládalo v roce 2006. Komise by měla eh, zvážit eh, systémy přenosné kontroly PEMS a eh, zavést je. Takže zkušební vozidla na silnici. Zavedením článku 14.3 Evropská komise byla, nebo dostala za úkol toto projednat v rámci tzv. komitologie. Pokud se podíváme na ten vývoj, tak ten vývoj RDE byl zahájen v roce 2011. Čili víceméně 4,5 roku eh, před eh, případem Volkswagen. Já jsem osobně eh, byl zapojen na začátku tohoto procesu, tak, aby stanovisko Nizozemska bylo řádně odraženo v těch jednáních. Během toho procesu bylo podáno několik nizozemských návrhů a následně eh, také eh, přijato eh, v rámci prvního a druhého balíčku RDE, který přijal TCMV v květnu a potom v říjnu 2015. Nicméně výsledek toho druhého balíčku o RDE od zavěšného jednání 28. října si nedopadl v souladu s nizozemským stanoviskem. A sice datum uvedení v platnost do praxe bylo eh, odloženo o rok a potom ten faktor konformity byl eh, zvolen eh, jinak. Místo 1,6 a to bylo 2,1. Proto Nizozemsko hlasovalo proti vyjednanému výsledku. Nicméně, řeknu jasně, že jsme spokojeni, že teď máme dva nové prováděcí předpisy k RED KDM, e, eh, které se také týkají eh, strategií pro kontrolu emisí EAS a BS. Víme, že na TCMV se o tomto bude hlasovat eh, za eh, nedlouho a tam eh, se bude hlasovat o textu, kde jsou také některá zlepšení z Zemska. Další důležitou částí eh, bude ten čtvrtý balíšek RDE, kde bude možné v rámci homologačního procesu požádat o nějaké dodatečné testy vyžádané nezávislými prováděné nezávislými stranami na veřejných vozovkách. O tom se teď také jedná na skupině eh, rady, eh, která se zabývá právě homologací a dohod nad trhem. RDV je také jednou eh, ze stran, které jsou zapojené do tohoto procesu za Nizemsko. Já nejsem odborník za toto téma, takže vás můžu informovat jenom na obecné úrovni. Nizemsko určitě podporuje úmysl v rámci tohoto návrhu jsme si jistí, že cílem toho návrhu je zlepšit ten eh, systém homologace a zvýšit úroveň eh, dohledu. a Možná, že kriticky hledíme na některá ta zvolená řešení, ale budeme navrhovat jiná řešení, která si myslíme, že jsou efektivnější a realističtější a, a, a eh, dosáhnou stejné úrovně zlepšení můžeme eh, přijít k eh, nové eh, realitě, která je tady po případu Volkswagen. nizozemské stanovisko ke zlepšení skutečně, skutečnému zlepšení homologačního systému je zohledněno v nejnovějších návrzích, to znamená zapojit všechny dotyčné strany a zvýšit úroveň dohledu. Závěrem bych já potvrdil, že RDB e bude i nadále hrát klíčovou roli při eh, vytváření té nejlepší eh, legislativy automobilové. Takže vám děkuji, že jste mě vyslechli a, rád vám odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Hned dám eh, slovo eh, našemu eh, zpravodaji, panu Kerbrandimu. Děkuji paní předsedkyně a mnohokrát děkuji panu Reindersovi a Balkovi za to, že mezi nás přišli. Moje otázka se týká celého toho cyklu, ve kterém se tady pohybujeme už den a půl do, do toho kruhu. Čili vaše odpověď na otázku jedna v nařízení eh, se nepřidepisují eh, eh, žádné zkušební postupy k odhalení zakázaných pojovacích zařízení. A proto se také netestuje. A to je ten kruh, který myslím. Prostě odpojovací zařízení nenajdete se standardním, ve standardním testem, protože ta jsou navržená tak, aby jej obešla. A jiné testy prostě nejsou navržené, takže je prostě nelze najít. No zdá se, že toto je eh, bez východiska. A, my už všichni, všichni léta víme, že něco takového existuje, eh, prostě to obcházení cyklu, eh, odpojovací zařízení. Určitě máte dobré kontakty s TNO, to je jedna z instancí, které už předem volali po odhalení těchto praktik. A já se zeptám, jakým způsobem jste se pokusili ta opojovací zařízení, to obcházení cyklu odhalit. Protože já si myslím, že to je i součástí eh, zákonného úkolu, který eh, nizozemský úřad má. Děkuji eh, za tuto otázku. ta definice a posouzení odpojovacího zařízení je velice těžká věc. Eh, vyplývá to z, to z vaší dnešní eh, debaty i z těch předchozích. Je to věc, eh, která, která vždycky nemusí být výsledkem manipulace, která je zakázána v té základní směrnici. Je velice těžké, a to sám říkáte, hledat něco, co bylo zmanipulováno. Kde začít? Hledat hledat nějakou chybu zabudovanou v softwaru, která je tak někde hluboko, že ji nenajdete. To znamená, že hledáte něco, co vlastně nevíte, kde je a nevíte to, co to je. Takže to je velmi těžké. Proto komise také při uh, zavádění uh, Euro 5 a při komitologickém balíčku udala, že musíme musíme přejít k eh, nějaké doplňovací metodě eh, zkoušení, čili eh, nejenom k NEDC e a k laboratorním testům, ale také k testům na silnici. A to, byl jeden, to byl jedna, byla jedna ze součástí RDE tak, abychom mohli tímto způsobem dosáhnout na ta odpojovací zařízení. Ano, to je pro budoucnost, ale znamená to, že od roku 2007 se vědělo o tom, že se nenajdou ta odpojovací zařízení do té doby, než se zavedou jiné testy? Já si to nedokážu představit skoro. Není úkolem nizozemského orgánu například odhalovat, jestli tam takové legální věci e, jsou, ale to samozřejmě eh, můžete udělat, když ten test necháte běhat eh, ne 20, ale 25 minut. Nebo že to celé eh, přetočíte, změníte teplotu nebo něco. Nedostali jste vy nikdy žádný úkol něco takového udělat? Přesně to je pravda. My všichni víme, že jedna, zpráva to ukázala zcela jasně, že jsou tady rozdíly mezi výsledky eh, v laboratoři a, to, čeho jsme eh, viděli, eh, to, co jsme viděli poprvé a s prvním vývojem PEMS na silnici. Už na workshopu v roce 2010 tady v Bruselu jsme to jasně ukázali. Takže tady byla určitá diskrepance mezi testem a skutečností. A bylo jasné, že to bylo v rozporu eh, s cílem eh, té eh, legislativy. Pokud jde o to, jestli to, měl být, jestli to měla dělat technická služba, ten test, který to odra, odrazí, tak hledání takového odpojovacího zařízení, tak to jsme opravdu nedělali. Protože to bylo samo o sobě zakázané. A to myslím vážně. Prostě mm, my jsme nečekali, že eh, se dostaneme do takové situaci eh, eh, manipulace. Tak to musíte být velmi rozšíleni, protože ta důvěra ze strany Volkswagenu a Fiatu a dalších byla narušena. Takže předpokládám, že teď mohutně litujete, že jste nekontrolovali mnohem přísněji v minulých devíti letech. Děkuji. Ano. Řekl bych, že je těžké jako jediný orgán v Evropě dělat takové eh, šetření, aniž bychom věděli, že něco takového eh, najdeme. Máme v Evropě vnitřní trh a spolupracujeme se všemi dalšími institucemi a když ze strany politiky i eh, ze strany šetření TNO v Nizozemsku i eh, ze strany Národního parlamentu eh, se ukázalo, že není zájem o eh, prošetření toho rozdílu mezi laboratoří a, skutečn- a reálným provozem. A bylo to na politickém pořadu jednání ty emise CO2 a skutečnost. Tak prostě nebylo to nikdy na pořadu. Nebylo nezbytné něco hledat, co jsme vlastně nevěděli, jestli to tam je nebo není. Děkuji, pan Gizike. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji také panu Rajnesovi, že mezi nás přišel. Zabýváme se velmi komplikovaným technickým tématem. Eh, bohužel eh, nehovořím nizozemsky, omlouvám se, budete si muset nasadit sluchátka. Vrátím se tedy ještě jednou k začátku. Tady jde tedy um, jednak o otázku technickou, ale vlastně i o otázku eh, zodpovědností, eh, které jsou přiděleny v jednotlivých členských zemích. Jak to máte třeba vy v Nizozemsku? Vy jste zaměstnancem státu, anebo jste nezávislým poradcem? Jak jste na tom? Já jsem Andrej André Reinders. <laughs> ja. Já jsem André Reinders, za prvé. Ano. A já pracuji u RDV Pracuji tam v oddělení, které je vybavené a má zapovinnost zastupovat eh, nizozemské eh, nizozemská stanoviska v eh, těch velmi technických fórech a skupinách. To děláme po domluvě s ministerstvem. Nicméně ta stanoviska, která zastupujeme, jsou stanoviska nizozemska. I když já jsem, i když já pracuji pro RDV. DV je podřízeno státu. My tady eh, provádíme eh, státní úkol, jsme pověřeni státem. Eh, odpověděl jsem vám tak na tu vaši otázku? Čili ano, já jsem státní úředník. Das war die richtige Antwort, die to byla tedy správná odpověď. Řekl jste, že jste úředník. Ehm, samozřejmě, pokud byste řekl, že jste odborník, o to ani tolik nešlo. My jsme zde měli zástupce z Itálie, z Lucemburska, a z dalších zemí a Hovořili jsme o um, e, užívání e, tepelných oken, o um, takzvaných odpojovacích zařízeních, které um, vlastně odpojí ten cyklus asi po 22 minutách. E, z Německa odborník nám řekl, že v podstatě toto je stále ještě legální, takže máme nejrůznější interpretace evropských nařízení a pravidel. Jak vy třeba vnímáte mm, pojem teplotní okno, eh, odpojovací zařízení a eh, časov, eh, časový cyklus, tedy 22 minut? Řekl byste, že odpojení po 20, 22 minutách je v souladu s evropskými zákony? Děkuji za tuto otázku. Po všem zkoumání, které bylo provedeno po tom případu Volkswagen, v Německu, Francii a Anglii. I my e, jsme začali provádět šetření. A vzhledem k tomu, co je teď e, známo z těchto šetření, tak veškeré formy, e, cizí formy strategií emisní kontroly se používaly. Prostě různé strategie kontroly emisí. A teď otázkou je, eh, jestli je to tedy přijatelné eh, opojovací zařízení nebo ne. Jestli výrobce může prokázat, že ta modulace eh, emisní strategie je k ochraně motoru, nebo ta technologie, která se používá, není dostatečně kvalitná kvalitní proto, aby mohla zvládnout ty emise v rámci velkého okna. Takže všechny tyhle otázky se teď objevily. A tady jde o to, abychom měli k tomuto jednotný evropský přístup. A Evropská komise je tady velice důležitým článkem pro vedení té debaty s příslušnými homologačními orgány, které toto šetření prováděly. A tady my hledáme určité posouzení toho, eh, která zařízení eh, bychom měli dát eh, na seznam manipulací, které nejsou přípustné. To znamená, co je přesně označitelné jako to nelegální odpojovací, zařízení. Doufám, že jsem vám tímto odpověděl. Thank you. I oh, will speak in French. Je vais poursuivre. Já navážu na otázku odpojovacích zařízení a na vaši odpověď na otázku 8. Tam hovoříte o něčem, co vyvolalo můj zájem a nemyslím, že jsem jediná. Jsou to guidelines IRC. Můžete nám říci, co je v těchto guidelines nebo v těch pokynech obsaženo, pokud jde o tato odpojovací zařízení? Deuxième ligne de votre réponse. Druhý řádek vaší odpovědi. uh, Page 6. Uh, eh, stránka 6, otázka 8 druhá eh, řádka. A eh, proto tady používáme eh, koncepci GRC k provedení dalších testů. Tak to já jsem si to musel najít přesně, kde to bylo tady eh, reagujeme na odpověď, eh, kterou jsme dali už dříve, nebo navazujeme. Prováděla se různá šetření a ty výsledky eh, byly potom veřejné. bylo tam celá řada zjištění, které tady vyplynuly z těch provedených zkoušek. A teď je důležité, abychom v Evropě stejným způsobem jednali a zjišťovali, jak tedy, nebo zamýšleli se nad dalšími kroky. A to musíme dělat eh, společně. A to znamená, že mezi sebou, mezi Německem, Anglií a všemi ostatními, kteří dělali ten průzkum, nebo to šetření, si probereme ty, eh, to téma a my jsme tady eh, zdůraznili, že je třeba, aby také Evropská komise se do toho vložila. A to Evropská komise udělala v té pracovní skupině. Takže pořád francouzsky. Řídili jste se tedy touto metodou JRC. Říkáte, že jste ji používali. Máte tedy první výsledky i tyto výsledky mohou být zveřejněny. Můžete se o ně s námi podělit? Ja, eh... Ano. JOC, JEC popisuje eh, o tom, to, to, co bychom mohli všechno udělat, eh, rychlejší jízdu, pomalejší jízdu, delší jízdu, jiné rychlosti. Všechny ty eh, věci, které by bylo možné udělat eh, jinak v rámci zkoušku, abychom eh, hledali eh, prapodivné chování. My jsme to v rámci RDV dělali. Když proběhl ten příklad s Volkswagen, my jsme přímo položili si otázku, stejně jako ostatní asi, jestli je Volkswagen jediný. Čili my jsme jim také udělali homologaci. Moje otázka ale byla, použili jste to na autě a museli jste stáhnout certifikaci osvědčení nějakého auta, protože použili na něm takovéto odpojovací zařízení. Ne, my jsme akorát položili eh, otázku výrobci, eh, jestli takovéhle eh, odpojovací zařízení, tak jako u Volkswagenu použili a všichni výrobci řekli, že ne. A my jsme začali prostřednictvím programu navrženého RC toto hledat. My jsme to udělali ve 34 případech a ten, tu zprávu teď dokončujeme a předložíme ji na našemu národnímu parlamentu s těmi eh, závěry. A potom ji také předložíme dále Evropské komisi a tak dále. Co se týče nás v našem vyšetřujícím výbetu, eh, výboru, můžete nám říct, zda existují auta, která mají eh, tato um, odpojovací zařízení. Jaká bude příští zpráva, kterou zveřejníte? Asi pochopíte, že ještě nemůžu eh, oznámit toto, eh, protože nejdříve chceme tu zprávu, eh, chceme předložit našemu národnímu parlamentu a potom se můžeme bavit o dalším. A o den později to poslat Evropskému parlamentu, je to tak. Dobře. Tak, pane Herbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi konkrétně, máte už také konkrétní datum, kdy bude hotová ta zpráva nebo to šetření, kdy to předložíte do Národního parlamentu? Nemám žádné přesné datum. Přesné datum. Je to na konci tohoto měsíce. Dobře, těším. Že dřív to mělo být v září. Takže eh, ke dnešku co děláme s auty, která prokazatelně nesplňují eh, zákonné požadavky a, a kterým byla udělána homologace. Eh, RDV dělalo Opel Zavěra a, a různá šetření ukázala, že ten eh, má daleko vyšší emise na silnici než v laboratoři, takže je tam něco špatně. Takže RDV tady vydal definitivní homologaci. Je pravda, že RDV teď má za úkol takovouhle uh, homologaci stáhnout, pokud, je to, pokud by to bylo třeba. RDV uh, eh, uh, eh, provedl eh, pouze návaznou eh, eh, homologaci přípojného zařízení KVA, dělal homologaci toho Oplu zavěra samotno, Safira samotného. My jsme se přitom setkali při tom šetření. No a teď musíme čekat na informace pro následné kroky ale pokud jde o to, emis, eh, eh, o to emisní schválení, tak za to zodpovídá KBA. To jo, ale RDV e udělalo celkové homologační schválení KBA, jenom tu uh, uh, emisní část. Ale a není podle evropské legislativy to tak, že RDV e musí provést šetření u německého úřadu teď a zajistit, aby on přijal příslušné kroky. Ne, je to obráceně. Pokud se ukázalo, že eh, je něco eh, s něčím problém, tak eh, KPA Německo nás musí informovat o tom, že to má důsledky pro homologaci celkovou, protože my jsme jako RDV nic konkrétně neskonstatovali při svém šetření. Oni na to přišli při svém šetření u Opla. Ale můžete použít, eh, nebo vy znáte šetření univerzity v Bernu, znáte také tu otázku, eh, kterou řešilo vlámská VRT. E Takže to, že tam eh, něco není v pořádku u Oplu Zafira, se zdá mi zřejmé. Takže vy jako konečný orgán odpovědný za homologaci, homologaci musíte přeci požadovat velmi rychle vyjasnění protože eh, jinak by to vypadalo, že jste tak eh, trochu obětí. Setkali jste se s německým eh, orgánem, aby rychle vám mm, rychle předal tedy informace o výsledcích se ošetření? Jestli je něco špatně, to se teď určuje v rámci KBA. A zkouší se to u Oplu. Čili tam nejde o to, že my bychom na základě nějakého článku mohli skonstatovat, že něco není v pořádku. Ale vy jste e, v kontaktu s KBA nebo e, jste říkal, e, jste v kontaktu, víte, kdy ten, to šetření bude hotové třeba tam? Máte představu? Zatím jsme dostali žádné konkrétní uh, Eh, výsledky z KBA, abychom mohli přijmout naše nějaké kroky. Ale víte, že tam probíhá šetření. My čekáme na reakci KBA, nemůžeme eh, jinak. No dobře tak já si myslím tak trochu pasivní. Já si dokážu představit, že vy jako orgán odpovědný za konečnou homologaci na základě eh, celé eh, řady dílčích homologací byste se eh, cítili odpovědní za finální homologaci, ale je nakonec jenom jeden orgán, který může stáhnout to homologaci a to jste vy. Čili vy musíte podle legislativy kontaktovat KVA ale myslím si, že to je poměrně eh, pasivní, to, co děláte. No, když se to takhle dostalo až do zpráv a, a ta auta a eh, jezdí a spoustu lidí je má, nemyslíte si, eh, že by bylo třeba tady jedna trochu rychleji? A ten Opel Zafira je také součástí mimochodem vašeho vlastního šetření? Začnu na konci. Ne, není to předmětem našeho šetření? na otázku, jestli eh, bychom museli eh, eh, jednat, já si myslím, že ne. Já si myslím, že tady ta odpovědnost je na těch, kteří homologovali emise. A no, mm, bylo to pravděpodobně ten problém na základě nelegálního použití softwaru, ale pokud to není pevně stanoveno, neexistuje žádný, nemůžeme přijmout žádné formální kroky. A já už jsem říkal, že posouzení a přeskoušení e, toho, co přesně e, e, je ten nelegál, to nelegální odporovací zařízení, to musí proběhnout v koordinaci s Evropskou komisí a řadou různých orgánů. O tom se jedná. Musíme k tomu dostat nějaké pokyny a nakonec to bude třeba jednoznačně harmonizovat v Evropě, ta pravidla. A ne eh, se zaměřit na jedno jediné eh, téma, tak aby to eh, řešil jediný, jeden jediný orgán. U Volkswagenu je to celé jasné. Pan Dion? Děkuji, paní předsedkyně. A také děkuji RDV, že jste tady. Já si kladu otázku. Eh, Opel eh, požádá o homologaci RDV. Eh, co, kde to potom RDV dělá? Tak to je poměrně otevřená otázka. Musí se ptát na Opel. No vy máte nějaký marketing, ne? Takže nějak se musíte snažit ten Opel získat. Možná si musíte uh, specifikovat tu otázku. Já prostě nechápu úplně uh, ten kontext vaší otázky. Jak je eh, nastaveno to financování RDV? Částečně děláte homologaci, částečně děláte uh, zkoušení. Financování je uh, nastaveno tak, jako je to běžné u uh, všech homologačních orgánů uh, po celé Evropě poskytují službu a za tu službu si účtují něco podle tarifu. Tak, aby eh, si pokryli své náklady dostatečně a to u RDV není jinak. To znamená, eh, že vy nemáte eh, finanční zájem na tom, když nebude žádný výrobce, který se nebude zajímat o homologaci u vás, tak se to vlastně nedotkne vašeho rozpočtu. V zásadě ne. Naším eh, cílem není eh, vydávat eh, jenom homologace. My děláme společensky prospěšnou činnost jako RDV. Nejenom homologace, to je jenom část našich aktivit, ale chceme, a to jste asi pochopili z mého výkladu, hrát roli při vytváření eh, legislativy, která se týká eh, automobilů a její zlepšování. Ne, tak o to mi nešlo v té otázce. Mně šlo o ten rozpočet. Já jsem četl, že čtvrtku příjmu máte ze zkušebny jako jeden eh, z mála homologačních orgánů v Evropě. Čili tady mám takovou představu, že ty eh, příjmy eh, jsou docela eh, vítané a ne, že vás komerčně nezajímají. Tak to se musíte zeptat šéfa RDV e a ne mě jako odborníka na emise, ale dokážu vám dobře říci, že implementace této aktivity je služba, kterou děláme jako RDV. E A tady máme eh, lidi a odbornost eh, tohle dělat nezávisle. A to také znamená, že eh, máme 25 lidí, kdo to schvalování dělání, je to malá součást těch 1500 lidí v RDV. A tito lidé jsou také ceným zdrojem informací o tom celém procesu schvalování a Eh, zkoušení a to je také dobré pro zlepšování legislativy. No dobrá, ale vy jste jeden z mála homologačních orgánů, eh, který také eh, sám provádí zkoušení. A když se budeme dál ptát na ty těžké věci, na ty odlišné emise mezi laboratoří a silnicí a, a odpojovací zařízení, tak se nedostaneme no, o příliš dál než v jiných případech, jako je například KBA, kde to mají oddělené. Takže mám ten dojem, že ta vaše zkušebná sama nemá zas takovou přidanou hodnotu v tomto konkrétním eh, případě. Protože eh, sledovala stejně jenom to, co eh, je přesně v legislativě. Tak to je samozřejmě dobrá otázka. Eh, nebo je to spíš jako eh, z vaší strany prohlášení než otázka, ale pokud se podíváme eh, na rok 2010 a přípravu RDE, to jsme byli schopni k tomu přispět díky zkušenostem, které jako RDV máme na základě zkoušek vnitřně prováděných. Takže všechny tyhle informace byly nesmírně důležité i pro například moji práci na zlepšování legislativy. Dobře, a poslední otázka. Máte vlastní e, zkušební zařízení e, jako TNO, říkal jste, e, že jste tady pro společnost, není to hospodářsky zajímavé pro vás. Nikdo, vám nikdo nikdy neřekl, no možná, že jsou tady nějaké problémy s tou homologací. Já velmi intenzivně spolupracuji s TNO dlouhá léta, co dělám tu mezinárodní spolupráci. E, spolupracujeme na zlepšení legislativy a zprávy TNO e, samozřejmě velmi dobře znám a také e, byly předkládány nizozemskému parlamentu. A nikdy nepřišla otázka na to, abychom se zaměřili na, specificky na tato odpojovací zařízení. A je to především proto, že jsme se zabývali eh, celým eh, balíčkem RDE a tím, eh, jak je uvést do praxe. Pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Rendosi, za odpovědi. Já se ještě vrátím k té otázce, kterou jsem kladl i před řečníkům článek 55.1 nařízení o 2007. To je to normální e, použití. Článek 2 e, je, e, že tam nejsou žádná že tam nejsou žádná odpojovací zařízení. Jak vy jste to od, ověřovali? Není to jenom ten, ten článek, je tam také článek 5.3. Ale já se uh, uh, ptám, kdo je odpovědný za článek 5.1 a článek v té 7.15.2007. Eh, eh, to jsou ty základní eh, podmínky mimo jiné. A sice, které, které tedy normální vozidlo musí pěnit v normálním vozidle. Já vím, co jsou tam za podmínky. Já se ptám, kdo je zodpovědný za přeskum toho, že se to plní. O orgán, který provádí schválení na základě implementačního nařízení. Ten odpovídá za to, že vozidlo plní kritéria. Takže je to eh, RDV. Pokud provádí RDV eh, zkoušku v rámci implementačního nařízení, to znamená toho z roku 2008, a zkoumá, jestli eh, je to v souladu s dříve. A kdo to kontroluje, že to je v souladu? kdo kontroluje vás, že je to v eh, souladu. To jsou ty zkoušky, které se provádějí, které může kontrolovat i jiná eh, technická služba v rámci eh, světského auditu. Jedná se o test NEDC, testy za studena a OBE test. Ale máte také test TNO? Ne, TNO test nemáme. Jeden test, který je popsaný jako test, který musí být reprezentativní pro eh, to obecné určení vozidla za eh, normálního provozu. Myslíte si, že ta auta, eh, která mají teď šestinásobně vyšší emise a jezdí po silnici, plní v tomto smyslu normu? Ta vozidla, která jsou teď zkoušena? Ne. Ta v roce 2007 eh, na straně JRC. E no tehdy nebyly eh, podmínky pro eh, RDE. Ne, já, já, já myslím běžné dodržení těch za toho normálního použití. V roce 2010 JEC dal na vědomí, že to prostě příliš mnoho se vypouští. Takže by orgán jako orgán jste sledovali dodržení té pět jedničky? To jsou obecná určení. To jsou obecná stanoviska, jestli je to bezpečné. Ale podle kterých kritérií to zkoumat? A to je to tež. No moje otázka je, podle kterých kritérií to uh, zkoumáte vy? Podle harmonizovaných uh, podmínek v 698 2008. To je test NRDC. E no ale to je ten um, bod, že se léta ví, že to vlastně vůbec neměří, není, tím pádem se nedodržuje pět jednička a jediné, co můžete dělat, je laboratorní test. To je pravda. Ano, já můžu provést jenom laboratorní test. A to jsem říkal. Při eh, nasazení těch eh, Euro 5 šestky, no ale kde je eh, v zákoně, že můžete dělat jenom NEDC? To implementační, ta implementace je popsána eh, v 698 2008. Pokud splníte všechny podmínky, tak eh, homologujete. Takže potom jde všechno, když to, tam, eh, tohle, když to projde tady. Při testování vozidla se ukáže, že to splňuje legislativní eh, podmínky. Potom jsou tady ještě eh, eh, konformita v rámci výroby a potom v rámci použití. In service. A tam výrobce musí také dokazovat, že ty vyráběné. No dobře, ale to dělá výrobce. Kdo to kontroluje toho výrobce, například u Oplu Zafira? Opel Zafira není eh, to, eh, co homologalo RDV. No ale vy jste eh, odpovědní za celkovou homologaci Opel Zafira. Vy dostáváte, vy, vy, vy RDV ne osobně, ale odpovídáte za celo, celý Opel Zafira a vy tedy máte odpovědnost za to, že to odpovídá za tedy e, k zákonným podmínkám. Kontrolovali jste to? Ty e, kontroly e, za provozu a za výroby provádí KBA, protože ta kontrolovala tu emisní. Čili když to schrnu všechno, tak se tak navzájem kryjete. Dobrá, paní Evy. Grazie. Thank you, Chair. I will speak in Děkuji. Paní předsedkyně, já budu mluvit italsky. Já bych se vás ráda zeptala. Už v roce 2011 byla zahájena debata o zavedení testování RDE a už v nařízení 715 z roku 2007, to znamená o 8 let dříve, už výrobci znali, jaké limity budou muset dodržovat od roku 2014 pro normu Euro 6. Myslíte si, že je nutné dát automobilkám ještě více času, aby se zaručilo, že emise z automobilů budou dodržovat limity na silnicích? Chcete to udělat pomocí těch faktorů konformity? Můžete se k tomu vyjádřit? Ja, dank u wel voor, uh, voor die vraag. Děkuji za tu otázku. Vozidla, která byla eh, zkušena na základě Euro 6, byla posuzována podle kritérií, která platí podle Euro 6, a to je v tuto chvíli jenom uh, test NRC. E Pokud ta vozidla toto splní, při homologaci eh, se eh, také dále eh, kontroluje, kromě tedy homologace se kontroluje prototypu, se také kontroluje výroba a potom provoz. V rámci RDE a toho druhého balíčku se teď uvažuje tedy o tom, že ta kritéria, ten faktor konformity, ten, ten není teď ten teď neplatí, těch 2,1. Tak to bohužel je. Ok, grazie. Passa un'altra domanda. Děkuji. Nedostala jsem odpověď, kterou jsem čekala, takže přistoupím k další otázce. Ve světle vašich zkušeností, myslíte si, že v budoucnosti i testy RDE, to znamená pomocí technologií PEMS, mohou být přizpůsobeny nebo manipulovány výrobci automobilů, protože v předcházejících slyšeních eh, se nám tento scénář nebyl jako tak vzdálený. Jaký na to máte názor? Je možné, aby výrobci automobilů nějakým způsobem manipulovali testy nejen v laboratořích, jak jsme pochopili, je běžná praxe, ale i ten nový nástroj RDE? Eh, Děkuji za tuto otázku. Jako Nizozemsko eh, jsme při tom eh, vývoji RDE mm, dávali velmi pozor právě na tento možný aspekt například eh, na informace od ECI, o, tedy eh, eh, o, o napíchnutí řídícího systému auta, abychom získali data o jízdě. Výsledek teď je, že toto není nutné. Takže ten, to vozidlo si nemusí všimnout, Myslím si nemůže eh, všimnout, eh, že v současné době probíhá jízda RDE, že probíhá test. Čili tohle specificky eh, Nizozemsko tedy předložilo do debaty o RDE. A samozřejmě stoprocentní záruku tam nemůžeme dát, ale ta kritéria, jak jsou teď, podle našeho dojmu dávají velice eh, dobrý, eh, dobrou ochranu proti možné manipulaci. Eh, Děkuji za tuto odpověď. Ještě poslední otázka, velmi stručně. Myslíte si, že by bylo užitečné, aby technické služby nebo tedy homologační orgány měly nějakou technickou službu, která bude věnována tím eh, laboratorním testům, ale že by tedy je měli přímo doma, že by se neopírali o nějaké externí laboratoře. Eh, eh, Jestli jsem dobře pochopil vaši otázku, tak zkouška RDE bude součástí homologace, čili schválení typu. A já jsem říkal předtím, že čtvrtý baleč, balíček také počítá s tím, že eh, tento test RDE budou provádět nezávislé strany a budou eh, moci eh, poskytnout údaje o tom, jestli dané vozidlo splňuje požadavky. Takže oni budou určovat, prostě to RDE je předváděcí test. Když je venku 25 stupňů, tak Máme akorát eh, zkoušku, jak to funguje při 25 stupních, ale nevíme, eh, jak bude jednat, jak bude to vozidlo fungovat ve dvou stupních. Takže ten eh, test v sobě má velice důležité požadavky. A nezávislé zkoušky tady pomůžou. tak, aby eh, výrobce mohl deklarovat, že to vozidlo eh, eh, funguje za všech podmínek a to je velice silný, to je velice sil, silný požadavek. Děkuji, pan Schulz. Děkuji. Zase budu hovořit opět německy, protože něco zase neumím. Pane Randisi, děkuji mnohokrát za to, že jste Eh, vážil cestu z Nizozemska do Belgie, abyste se nechal položit otázky od Němce. Mám eh, otázku, kterou už jsem položil eh, některým jiným kolegům, kteří byli pozváni na toto slyšení. A sice jde o ochranu dílů. Mám tedy konkrétní otázku, kterou opakuji. Eh, zajímalo by mě, eh, zda z vašeho pohledu mohou existovat eh, ty odpojovací zařízení proto, aby jsme chránili díly. Je známé, že samozřejmě výrobci si tuto ochranu dílu vykládají po svém, ale mě by zajímalo, jak to vykládáte vy. Dank u wel voor die Děkuji za tu otázku. Samozřejmě eh, výrobci mají svoji vlastní odpovědnost, aby se postarali eh, za to, o tom, že eh, to zařízení, které zabojují, zabudovávají k snížení emisí, dobře fungovala. Pokud z nějakého důvodu eh, součást toho eh, emis, protiemisního systému se odpojuje a vznikne eh, situace, kdy není chráněn motor, tak to musí být možné. Ale zůstává stále podmínka, že celý systém musí fungovat tak, aby ty emise v průměru během určitého období zůstaly pod kontrolou. Mm, a RDE ukazuje nějaké organizační názory. Neříkáte, že každá emise musí fungovat za každé, v každém momentu, ale eh, řeknete, eh, že to, že to musí být v určitém prostoru, v určitém rámci. Ale jestli ten systém eh, se někdy odpojí nebo neodpojí, tak to musí být eh, schopen. Ale nemůže to být tak, že ten eh, systém z důvodu, který nelze vysvětlit, se vysvětlí, vypojí jenom proto, aby se šetřilo palivo. To tedy znamená, já to vykládám, to, co jste řekl tak, že vlastně to, co částečně teď v posledních eh, měsících se ukázalo ohledně výrobců, jak nakládají oni s eh, touto ochranou dílů, s těmi teplotními eh, okny, s tím, jak vlastně se to vypíná různá zařízení po cyklu 22 minut. Takže zdá se mi, že tedy z vašeho pohledu je to vlastně špatné špatná, špatný výklad toho, co eh, se míní ochranou dílu. Pochopil jsem to takhle dobře? <clears throat> sorry, of Posouzení toho, jestli Eh, vypojení určitého eh, dílu, určité součásti eh, toho systému potlačování emisí je přípustné nebo ne, závisí na celé řadě faktorů. A proto je to opravdu složité. Jen tak z vnějšku tohle posoudit. Čili přeskoumání těch argumentů a důvodů toho, proč ta eh, strategie funguje tak, jak funguje, jestli je to eh, přijatelné nebo nepřijatelné, je eh, otázkou odborné způsobilosti samozřejmě, ale také dotazů na výrobce, proč se něco takového dělá. A to není jednoduché. A proto celá ta debata opravdu není jednoduchá. Když zjistíte, je, tady se něco děje a, a nevíte, eh, jestli to... Prostě musíte znát eh, tu techniku a příslušné argumenty, abyste mohli posoudit, jestli eh, tohle je tak přijatelné nebo ne. Ano, mnohokrát děkuji za tuto odpověď. Ještě poslední otázku, trošku půjdu jiným směrem. Vy tady vlastně eh, provádíte určitou eh, kontrolu nad, trhu, eh, nad trhem, to znamená vlastně kontrolu vozů, které už prošly homologací, ale které žily hm, vlastně kontrolami různými tedy kroky. Kolik takových hm, automobilů za rok zkontrolujete a jsou to vlastně vzorky, takže jak je vybíráte? Eh, samozřejmě zvažujete také eh, to, k čemu došlo, eh, co se ukázalo za poslední rok? Děkuji. Je třeba rozlišovat mezi dvěmi uh, formami uh, různými dozoru. Když se hovoříte dohledu, pokud se uh, hovoří o úředním dohledu, který homologoval emisní systém výrobci, tak ten úřad má povinnost šetřit u výrobce, jestli výroba odpovídá, to znamená, jestli vyrábí tak deklaroval, a, a jestli je to tedy podle pravidel a, a jestli ne, tak už nemůže dál sám testovat. Jinak se zkoumají vozidla, která už e, mají, ne, to, já nevím, 100 až 160 tisíc. Jestli eh, ta ještě také plní tatáž kritéria. To je e, součást e, právě toho homologačního procesu. Pokud hovoříte o dohledu nad trhem, tak to je všem úplně něco e, jiného. To RDV nedělá. Neděláme dohled nad trhem prostě ehm, neskoumáme eh, vozidla, která jezdí po nizozemském trhu. Pokud eh, zkoumáte to, co dělá TNO, tak to dělá takové eh, šetření toho, jak ta vozidla, jaká mají výkony, pokud je o emisní výkony tedy, ať už jsou to benzíny nebo dýzly. Tam musíme eh, tedy eh, hovořit o eh, kvalitě vzduchu. Ovšem otázkou je, kdo to tedy dělá, ten dohled na trhem v Nizozemsku, který úřad? Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí může jmenovat službu, která toto provádí. V současné době to je inspekce pro dopravu a životní prostředí. Čili oni eh, testují na silnicích. To byste se musel zeptat eh, ministerstva, co dělají přesně. To uděláme. Děkuji. Pan Paluči. Děkuji. Dvě jednoduché a stručné otázky. Tak uh, ušetříme čas. Včera italský homologační úřad hovořil o tom, že se dověděl o případech, kdy automobily, které nebyly homologovány v Itálii, nakonec získaly homologaci jinde v zahraničí. Znáte takovéto případy od vás z Holandska? Tak eh, za to vám nejsem schopen odpovědět, já nic takového nevím. No- Dobře, děkuji za tuto neodpověď. A ta druhá věc ani tak není otázka, jako spíš taková zajímavost. Váš úřad je třetí v Evropě, pokud jde o počet homologovaných modelů, i když v Nizozemsku nemáte žádnou automobilku. Můžete nám vysvětlit důvody toho vašeho mimořádného úspěchu? Eh, ik denk dat de RDW... Eh, Já si myslím, že RDW je důvěryhodný partner. A efektivně uspořádává svoji práci. A na základě eh, kvality, odborné znalosti a efektivity tedy docházíme k úspěchu. Už jsem říkal, že nepropagujeme tuto homologační činnost, ale eh, rádi eh, chceme eh, přispívat a pokud to můžeme dělat i jako organizace, která jedná profesionálně a efektivně při vydávání certifikátů a homologací, tak je možné, že tím nebo že proto se obracejí výrobce i na Nizozemsko a nechávají si homologaci udělat u nás. Grazie. Děkuji. Mrs. Ayala Sender. Děkuji, paní Ayala Sender. Děkuji. Já jsem chtěla navázat na kolegu Paulučiho. V roce 2013-2014 eh, nevyrobili žádný vůz, ale v roce 2015 eh, Tesla, kterou se začaly vyrábět, eh, to je tedy změna. Mě by zajímalo, zda jste certifikovali i Teslu. A pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak se chci zeptat ještě k té zprávě, kterou předložíte na závěr. Mě by zajímalo, jak jste si rozdělili práci mezi JRC, tedy společným výzkumným centrem, a tedy vámi. Kdo dělá co, jakým způsobem se zorganizovala tato spolupráce mezi veřejným centrem, které financujeme z evropského rozpočtu a vaší organizací, která je nezávislá, takže předpokládáme, že má nějakou jinou podobu než veřejné centrum. Takže jakým způsobem jste si rozdělili práci, abyste nám nakonec dali zprávu, kde budeme moci identifikovat další modely, které vy také nevyrábíte. Ik hoop dat ik uw eh, vraag eh, Doufám, že, jsem, eh, že budu schopen dobře odpovědět na vaši otázku, protože je trošku těžké pochopit, co jste se vlastně ptal. No, co se týkalo Tesly. Tak Tesla je opravdu výrobce, eh, pro kterého jsme vydali certifikát plně elektrické vozidlo, to znamená, že tam nejsou žádné emisly tak to se docela hodilo. Ne, to je eh, opravdu eh, schválení, které jsme Tesle poskytli. A měl jsi k tomu ještě nějakou dílčí otázku? como ha sido el montaje... Ano, jak jste měli finanční rozdělení a také rozdělení spolupráce se společným výzkumným centrem a jak jste si to organizovali, protože jste říkal, že jste spolupracovali abyste nám dali tu závěrečnou zprávu pro holandský parlament i tento parlament. Jak to vlastně bylo? Jak jste spolupracovali? Šetření, eh, která jsme my provedli, provádíme za vlastní prostředky. To znamená všechny testy, které děláme, Eh, která si dělají pošetření, eh, platí RDV sama. Sami to financujeme. To znamená, že to eh, jde z naší vlastní kapsy. Možná, že bych se zeptal kolegy, protože do toho přímo nedělám a tak velice obezřetně tady k tomu něco říkám. Možná, že kolega by k tomu ještě něco řekl. Ano, omlouvám se, ale vy jste říkal, že to centrum vám hodně pomohlo se všemi těmi testy a tak dále. To jste říkal na začátku vašeho vystoupení, proto jsem se na to ptala, protože mě překvapovalo, jak vám mohli pomoci. Já jsem nepochopila, jak ta spolupráce vypadala, proto se na to ptám. JRC eh, je eh, vědecký ústav, a podporuje práci Evropské komise. Nebo například u eh, té eh, legislativy o RDE je RC jedna z velkých eh, stran, které provádějí analýzy a dělají modely pro zařízení PEMS a, ohledně toho, jak je třeba provést takovou jízdu RDE a posoudit. Pokud jde o to, co my děláme u zlepšení eh, takovéto diskuse, tak tam spolupracujeme eh, s TNO a TNO je financováno Ministerstvem infrastruktury a životního prostředí. Čili tam eh, já také vděčně používám techniku a znalosti a dovednosti TNO k tomu, abych eh, mohl eh, zlepšovat legislativu o real driving emissions. Děkuji, pan Gezeke. Dva sloty. Děkuji mnohokrát. Já se ještě jednou vrátím k výměně informací. V, tom, v těch písemných eh, odpovědích u otázky 1 říkáte, že nebyl, nebyla žádná, nebo není žádná takováto výměna informací mezi technickými službami v Evropě, ale když eh, se podíváme do Itálie, když nějaké auto propadne, tak jsou o tom informovány další technické služby. Vy nemáte žádné takovéto technické výměny? de informace. Informace technických služeb se v zásadě nevyměňují. Nicméně informace eh, homologačních orgánů, ty se opravdu vyměňují. Čili jakmile je tady eh, technická zpráva nějaké technické služby eh, předložena, ze které se ukáže, že to vozidlo neprošlo testem nebo nemůže projít testem protože nesplňuje kritéria, tak eh, technický, eh, respektive homologační orgán může informovat ostatní eh, homologační orgány o tomto případu a ta komunikace probíhá. Okay, vielen Dank dafür. Mnohokrát děkuji. V aktuálním režimu eh, homologaci máme stále problém s finanční nezávislostí. I zde se hovořilo tedy ve vztahu s Amerikou o tom, že mm, v Americe vlastně se mm, je lepší systém, protože tam je eh, financování také ze státních prostředků. V Evropě tomu tak není eh, a vlastně vzniká takto přímá závislost na výrobci, ve vašem případě je to vlastně až 25 tak eh, jak eh, nahlížíte na ten evropský systém versus americký? Myslíte si, že americký je lepší? Ja, eh, kwalificatie geven is. Tak eh, kvalifikovat to je velice obtížné. Každý systém má své výhody a nevýhody. Myslím si, že ten evropský systém s eh, nějakými drobnými úpravami, eh, na kterých se teď pracuje na radě, je eh, efektivní pro dohled nad automobily. Vyžaduje si spolupráci mezi ženskými státy a homologačními orgány. A všechny ty komunikační elementy jsou k dispozici. Evropská komise by eh, také měla eh, poskytnout eh, směrnici o vzájemné spolupráci a myslím si, že teď se dokonce podle toho návrhu počítá s peer review a akreditovanými zkušebními pracovišti a tak dále, že ten systém Američanů se samocertifikací má jiné nevýhody může být eh, na, eh, v provozu vozidlo a potom se řekne, že něco přesto není v pořádku. A potom eh, jsou samozřejmě tam velké důsledky, které už byly odhadatelné na začátku. Takže to je velké riziko pro výrobce vozidla. A je tam také systém velmi přísných postihů a to samozřejmě může vést k Um, nerovnoměrné aplikaci legislativy. Um, Děkuji mnohokrát. Ještě předposlední technická otázka, kterou vám chci položit a kterou jsem položil i francouzskému kolegovi, který zde byl před vámi. Tady jde vlastně o otázce přesnosti měření u přenosných měřidel PEMS. Eh, francouzský kolega říkal, že už jsou na cestě k 100% přes, přesnosti, ale vlastně dneska se ale musí počítat s nepřesností až 20%. Můžete to potvrdit? Ehm, de PEMS-apparatuur voor de... Zařízení PEMS pro měření emisí, a konkrétně eh, o to zařízení PEMS, které se týká eh, podílu částic, tak pokud jde o oxidy dusíku, tak tam ta nejistota a tak, jak to teď eh, zkoumá JRC, se pohybuje kolem 2%. 0,18 a prostě nějak do 2%. Eh, jsou tady také jiné tolerance, které eh, se týkají eh, nestejnosti testů a dalších kritérií, ale celkově ta celková nejistota, pokud jde o testování vozidel s PEMS je 0,5, pokud je o celkový balíček. Takže hm, 0,2 u toho zařízení a celý ten balíček nejistot, tam opravdu docházíme na konci k 0,5. To jsou ty argumenty, které eh, používá JRC i eh, komise, respektive eh, dostali k dispozici JRC a komise. Ich habe noch eine letzte Frage, fünf Sekunden. Ještě poslední otázka, jenom pět vteřin. My hm, jsme také měli Eh, kdybychom zde měli eh, zástupce eh, z německého ministerstva dopravy, jakou otázku byste mu položil, kdybyste mohl? Ja, ik heb eh, niet duidelijk een, een, een, een, een, een richting, maar... Eh... Tak já vůbec nevím, jakým směrem, ale samozřejmě bych se zeptal na eh, intenzivní spolupráci mezi jednotlivými stranami ale ne na žádnou konkrétní věc. Tak eh, tady někdo šeptá, jestli na Opel Zafira. Eh, paní Griffin. Eh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně ukazuje se, že nedostatek koordinace či harmonizace eh, přístupu k eh, homologačním orgánům v Evropě částečně napomohlo tomu vytvořit takovou tu situaci, se kterou se nyní potýkáme eh, TAA si mm, interpretují různě evropskou, eh, evropská nařízení ohledně toho, co je povoleno v souvislosti s těmi odpojovacími zařízeními. Zdá se, že se to mění od případu k případu. Vy už jste se dotkl některých těchto věcí, ale ve vaší odpovědi na otázku 12 přiznáváte, že vypnutí emisního kontrolního systému po 22 minutách eh, fungování eh, běhu motoru je zakázané odpojovací zařízení, ale eh, italští kolegové mm, se netvářili, že by to bylo dostatečně podezřelé na to, aby došlo k vyšetřování věci a neprodloužili standardní trvání testu, tak aby se prokázalo, zda eh, tahle ta tvrzení se dají prokázat. Můžete prosím komentovat na, eh, můžete okomentovat tuto věc a můžete vlastně říct, jaké jsou rozdíly mezi přístupy v, ve dvou evropských TAA. Dank u wel. Děkuji. Ten výklad, nebo to vnímání kritérií toho, kdy nějaké zařízení ve vozidle je třeba vnímat jako odpojovací zařízení nelegální, je to, co si musíme harmonizovaně vyjasnit v Evropě. A tady eh, potřebujeme eh, vedení Evropské komise. Než nám Evropská komise eh, předloží nějaké obecné zásady, tak jednotlivé homologační orgány hm, předloží svá stanoviska ohledně toho, které zásady by se měly uplatňovat v Evropě. A já nehovořím o žádné konkrétní metodice, ale eh, o konkrétním eh, zařízení, eh, který, které vypne celý systém řízení emisí hned po 20 minutách, což je délka testu NRDC, e tak nedokážu si představit, jak by to byla nezbytná ochrana a motoru. To je situace, kterou si opravdu musíme probrat a musíme znát informace výrobců ohledně toho, proč eh, se to dělá a zacházet do podrobností o tom, jestli eh, tohle lze tedy zahnout do výjimek pro odpojovací zařízení. Členské státy eh, nebo jejich orgány o tom mají určitě nějaké, na to mají nějaké názory, ale k Evropě, eh, v Evropě se musíme eh, sjednotit na jednotném výkladu a promítnout ho do eh, obecných zásad pro všechny homologační orgány a technické služby. Harmonizovat. Thank you. Are you conf- Děkuji. Věříte, že tyto kroky opravdu povedou k tomu, že tedy členský stát už eh, nebude, že to nebude jednoduché podvádět? Eh, to také doufám a přeji si, aby k tomu došlo. Jsme ještě v tom eh, procesu, který k tomu vede. I uh, Nizozemsko provádí šetření a ještě není hotové. Nicméně samozřejmě do té eh, debaty určitě eh, přispějeme. A musí to vést eh, k správným obecným zásadám. Komise přislíbila tyto zásady tak, aby nejeden orgán si myslel, že to je tenhle, že tohle je odpovědnost zařídí, druhý si myslí, že to je legální, legální. Prostě jsou tady odlišné názory a teď je to možné. A nakonec by ty obecné zásady eh, měly být také právě, právně závazné. Čili jsou to odlišná eh, pravidla, která si musíme eh, ladit a potom se musí aplikovat v těch jednotlivých technických službách. Tímto způsobem v Evropě pracujeme. Děkuji mnohokrát, to bylo opravdu užitečné. Já chápu, mevrouw naše pan Herbrandy. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád využil dlouholetých zkušeností pana Reindersa v celém procesu RDE. Vy jste už na začátku roku v roce 2006 konstatoval před komisí, že musí být vytvořen nový test. Trvalo to do roku 2010, alespoň tedy čtyři roky, než se k tomu udělal workshop a potom dalších pět let než ten eh, test RDE eh, byl eh, v rámci prvního balíčku. Já jsem si také v listopadu 2010 myslel, že to bude jenom dva roky. Proč celý ten proces trval téměř 10 let? Může to vysvětlit, protože technicky to zase není nic tak složitého. Děkuji. Začnu u toho, u posledního, technicky je to hodně složitého, ale ne na 10 let pár techniků se zavře eh, do místnosti a za rok to mají, ne? To by se dalo tak jako dát dohromady, ne? A to jsme si mysleli taky. Musím si, eh, že jsme měli také a eh, tu ambici v lednu 2011. Tehdy jsme začali s DLVE. A musím říct, že jsme opravdu potřebovali nejenom na straně výrobců, ale také na straně homologačních orgánů a technických služeb eh, prostě získat jednotné eh, zařízení. A pokud je o politiku, tak co, co, co zatím bylo? Nebo byla tam nějaká politika? No, z dnešního pohledu eh, se o tom snad domluví. Ale tehdy ta situace prostě byla tak, že My jsme tedy řekli, co to vozidlo musí eh, splňovat za, běžném, za běžných podmínek. A my jsme tohle testovali eh, harmonizovanými metodami NEDC. A to bylo odrazem prostě takového testu. A, a, a te, te, zkoumali se prostě určité podmínky. nebo výkon za určitých podmínek. A pak jsme najednou řekli, podívejte se, ty limity, které máme, a eh, vlastně eh, je třeba odpoutat od tohoto konkrétního testu a, a eh, testovat za jiných podmínek. A RDE by to také... Dobře, tak to byl leden 2011, tak pořád je to pět let po tom, co komise v roce 2006 konstatovala, že je tady potřeba nový test, takže se pět let nic nedělo. Takže potom ještě jednou moje otázka. Říkáte, že nejenom eh, výrobci aut, ale i homologační orgány. Ono to vypadá, já, já si myslím, že je velmi zvláštní, zvláštní, kdyby eh, výrobci aut tam hráli uh, roli. Ale říkáte, nebo hráli tam uh, roli nějaké jiné zájmy než technické zájmy? Hráli členské státy nějakou uh, politiku, výrobci? Uh, tak, aby eh, politikařili tak, aby se ten proces nekonečně natahoval? To je samozřejmě eh, obtížná otázka, eh, obtížně se, obtížně se to posuzuje. Já jsem ten proces sledoval od začátku a aktivně jsem se do toho zapojoval, do jeho zlepšování. Nicméně vývoj evaluačního nástroje samo sobě trval dva až tři roky. Tam šlo jenom o to, když vědete s aparaturou PEMS, abyste mohli potom eh, ta data analyzovat a navázat je na eh, nějakou původní úroveň. Třeba na eh, tu úroveň 80 gramů na kilometru, 80 gramů NOXu. Byla celá řada možností Měli jsme například M-Road, které, které známe o těžních nákladních vozidel, tam mají PEMS, ale e, také u osobních vozidel, kde e, to funguje úplně jinak. Děkuji, paní Bonifa. Oui, uh, ano, francouzsky. Já navážu na to, co říkala moje kolegyně Teresa Griffin a že je obtížné harmonizovat různé národní orgány v oblasti homologace ohledně toho, co je a co není odpojovací zařízení. Myslíte si, že v té zprávě, kterou budete prezentovat, že by bylo zajímavé mít nějakou připomínku na celoevropské úrovni těch modelů automobilů, které nedodržují podmínky, pokud jde o odpojovací zařízení? To je tedy první otázka. Druhá otázka. Nebylo by nejlepší cestou, jak tomu dospět, to, že bychom měli nějaký celoevropský orgán, který by stal nad národními úřady a který by měl za úkol harmonizovat a regulovat a řešit v případě nějakých sporů, fungovat jako arbitr? Eh, op uw eerste vraag. Eh, k té první otázce. Ano, ty zkušenosti z různých programů i z toho eh, programu, který jsme my prováděli, budou uplatněny při diskusi s Evropskou komisí o tom abychom správně tedy eh, určili, jestli se jedná o odpojovací zařízení nebo ne. Podíváme se do budoucna a řekneme, no dobře, eh, vozidla Euro 5, Tím eh, propadla homologace, už žádná další vozidla podle toho se nemůžou schvalovat, už jenom podle Euro 6 a budeme se zaměřovat na eh, vozidla, eh, která se eh, ještě stále prodávají. A já si myslím, že se musíme zaměřit především na to posledně jmenované. Jestli se tady přijímají nějaké kroky, no tak to myslím společně je třeba. Tam nejde o to, aby jeden úřad zasáhl proti jednomu výrobci, ale musí se to dělat společně. Musí se říct, tohle jsou kritéria, která si všichni myslíme, že jsou srovnatelná a musíme říci, že tohle zařízení prostě jednoznačně není kochání motoru. A je třeba je stáhnout z oběhu. K té druhé části vaší otázky. Jestli musí eh, přijmout nějaký orgán eh, nebo nějaký dohled nad eh, homologací. Myslím si, že na radě teď probíhá debata o novém nařízení eh, dohledu nad, o dohledu na trhu a homologaci. A ta jednání probíhají. Já se omlouvám. Já jsem hovořila o nezávislé agentuře a o tom, eh, co vlastně to, co vy tam eh, zmiňujete, co tam zmíněno, to není nezávislé. Stejně tak jako třeba Evropská železniční agentura. Pokud se eh, vrátím k té emislativní legislativě, tak ve čtvrtém balíčku o RDE je, eh, se hovoří o zkoušce provedené nezávislým orgánem, nezávislou eh, stranou. To znamená, je tady určitý tržní prvek při tom. Já si myslím, že ta otázka spíš jde na, tam jde o legislativu, která Jde o dohled nad trhem, která teď, kterou ty prohledává parlament. Hmm, tam jde o koordinační orgán, který tak jako eh, koordinuje eh, tedy eh, ten dohled nad trhem v Evropě. Já jsem na začátku říkal, že nejsem odborníkem na vyjednávání, která probíhají na radě, takže tady musím velice obezřetně a musím dávat pozor na to, co se tady odehrává, ale Každopádně jde o to, aby eh, se tam promítlo všechno, co eh, žádá komise. A bude nějaký panel, který bude eh, dostatečně nezávislý a bude s tím způsobem rozhodovat, bude takovým rozhodcem v těch aktivitách. A proto my jednoznačně jsme pro takovou harmonizaci v Evropě. Děkuji a teď eh, závěrem pan Eichhout. Děkuji. Možná bychom eh, to eh, zakončili. Jak ten proces teď přesně probíhá? Abychom se dobrali k definici odpojovacího zařízení. Italové říkají, že pro jejich Fiaty nejsou žádná odpojovací zařízení a vy, te, vy řeknete, no ale ano, ale nemáte ty údaje. Čili jak probíhá ta výměna údajů a jak se o tom bavíte? Tak ta debata teď e, proběhne ve zvláštní pracovní skupině Evropské komise. E, je to tak a, jeho podskupina, která se zabývá a dohledem nad trhem. No, já bych se zaměřil jenom na ta odpojovací vlastně zařízení. Takže pokud eh, Fiat nebo eh, Italové, vlastně tak to samé trochu včera z toho vyplynulo. Takže pokud eh, Italové neřeknou, ne, nepodají ta, ty údaje a řeknou, podle našich údajů to není odpojovací zařízení, tak co uděláte? Evropská komise v těch obecných zásadách Eh, musí být schopná, nebo podle nich musí být schopná eh, toto vyžádat. A těch se musí držet italský orgán. Ale Italové včera řekli, že tam by došlo k výraznému eh, poškození auta. Oni říkají 70%, takže oni hájí to, co dělá Fiat. A oni k tomu nedají všechny údaje, všechny údaje. Takže Italové říkají, že z našeho šetření vyplývá, že to není odpojovací zařízení a neřeknou, eh, co vyšetřili. Tak co vy děláte v rámci té debaty potom? Tak teď je to debata německých úřadů a eh, italských úřadů. Ty eh, požádali o zprostředkování Evropskou komisi, tam já stojím mimo. Ale pokud jde o to určení No, posouzení těch obecných zásad eh, Evropské komise. Já doufám, že ty budou závazné v eh, Evropě. Eh, vy říkáte, že doufáte jenom? No, musí být promítnuty do jiného legislativního, ale vy, vy, vy víte, že ta odpojovací zařízení jsou od roku 98 v evropské legislativě. Ale uh, do roku 2005, 15 vlastně, eh, byli všichni překvapeni, že něco takového je. Bylo to i u, auto, u nákladních automobilů, všichni byli překvapeni dříve. A, a eh, jak se to bude kontrolovat a kdy k tomu přijde nějaký výsledek tedy? No, to je třeba očekávat od Evropské komise, kdy to tam do toho dá tam budou muset být eh, ta pravidla. Já si myslím, že tady je určitý pokrok. Čili, a jak dlouho to ještě bude trvat? No je tady eh, velký tlak na to, aby to proběhlo co nejrychleji. Takže to se musíte zeptat Evropskou eh, komisi. Jak rychle předloží tato, ty obecné zásady? Pokud jako RDV říkáme, že bych se to mělo udělat, tak to nestačí. Eh, všichni to musí eh, schválit. Takže Evropská komise musí nám předložit tato závazná kritéria. Pane Eichhote, pan komisař nám eh, slíbil, že se to udělá do konce roku, takže doufám, že dodrží ten slib a všechny členské státy to budou podporovat. No ale my nevíme, co ty členské státy tam předloží tady je nedostatečná transparence, ale máme šance se k tomu ještě vrátit. No tak to budeme muset udělat. Dobrá, děkuji. Děkuji eh, vám eh, za to, že jste sem eh, mezi nás přišel a odpověděl na spoustu otázek. Musím říci, Máme za sebou den a půl, eh, díky kterým jsme získali eh, spoustu informací, ale také jsme zjistili, že je spousta otevřených otázek, které ještě budeme řešit na nadcházejících eh, zasedáních. Takže děkuji, že jste tady s námi byl. Děkuji kolegům, i když to byl náročný týden se spoustou práce ve výborech. Děkuji těm kolegům, kteří tady byli, protože to byla velmi kvalitní slyšení se spoustou otázek. Děkuji a přeji úspěšné pokračování pracovního týdne. Příští zasedání, příští pondělí, Fiat. I'm sure they will refer to all the other institutions. <laughs>